Good morning, dear colleagues. Dobrý den, dámy a pánové. Moc se omlouváme za toto spoždění. Já jsem neočekávala, že budu zastupovat paní Valán, takže jestli dovolíte, zahájíme náš program. Nejprve je to přijetí pořadu jednání. Osmička od pana Eckharta o obnovitelných zdrojích s devítkou se nám prohodí, to je návrh paní Grostet, pokud jde o test přiměřenosti u nových procesí. profesí, čili tam nemáme žádné připomínky. Oba dva zpravodajové s tím souhlasí a nemá tady žádné připomínky, tak si myslím, že bychom to mohli s touto změnou přijmout. Nevidím zde žádné námitky z vaší strany, takže to považujeme za schválené. Pouze jsem vás chtěl informovat o tom, že pokud jde o tlumočení, jako obvykle, máme tlumočení ve 20 jazycích, pouze estonština, eh, lotyština, eh, gelština nebudou k dispozici, takže se omlouvám těm kolegům, kteří by chtěli sledovat naše jednání v těchto jazycích a samozřejmě, že ji elektronicky máme k dispozici e, celý tento file a dochází rovněž k webstreamu našeho jednání, tak jako vždycky. A nyní je to bod číslo 3, to jsou sdělení, pokud jde o doporučení koordinátorů z 21. června 2017. E, pokud vím, tak e, máte k dispozici tyto informace elektronicky a pokud k tomu nemáte žádné připomínky, tak to považujeme za schválené. Máte-li jakékoliv připomínky k tomuto tématu, tak to budeme považovat za, pokud je nemáte, budeme považovat za schválené. A nyní je to čtyřka, to znamená schválení zápisu jednání z 24. a 25. dubna pokud nebudete mít žádné připomínky, tak eh, budeme považovat i tento zápis za schválený. No a nyní se dostáváme k bodu číslo 5 a 6. Bod číslo 5, eh, nejprve teda bod 6, protože bod číslo 5 nám přednese paní předsedkyně, jakmile eh, mezi nás dorazí. To znamená, že nyní se dostáváme ke zprávě 6 Varia, to znamená agenda pro budoucnost našich oceánů eh, do roku 2030. A nejprve, jestli dovolíte, bych dal slovo panu zpravodaji, panu Fariovi. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno vám všem přeji. A rád bych mezi námi přivítal i naše hosty, pana Simonse, který zastupuje radu a ekon, hospodářský a sociální výbor. Já jsem zpravodajem k tomuto tématu. Je to téma, které má opravdu velice dlouhý název a týká se agendy pro rok 2030 a cílů udržitelnosti v této oblasti. Já bych rád poděkoval nejprve výboru pro dopravu. Claudia Montero Aguilar byla zpravodajkou, která připravila tento návrh. Pan Simons, který je zpravodajem rovněž za hospodářský a sociální výbor. Ještě jednou bych mu rád poděkoval, protože i on se s námi podělil o svůj pohled na celou tuto problematiku, pokud jde o mezinárodní zprávu oceánu. Ta zdůrazňuje důležitost role Evropské unie v oblasti udržitelného rozvoje oceánu, tak jak je to specifikováno v agendě pro udržitelný rozvoj OSN pro rok 2030. A Evropská unie by měla v tomto ohledu převzít vůči roli v posílení mezinárodní zprávy a řízení oceánu a moří jako součást koordinovaného úsilí mezinárodního společenství. Víme, že v roce 2013 došlo k identifikování všech těchto hlavních cílů. Máme zde 17 hlavních oblastí pro udržitelný rozvoj, v podstatě vlastně 14. Mezinárodní orgány jsou si vědomy důležitosti udržitelného využívání oceánu a zároveň důležitosti udržení různorodosti celého tohoto systému. Toto je důležité pro dosažení agendy 2030 v rámci nového rámce. Oceány a námořní mořské zdroje jsou zásadní pro naše blaho, pro hospodářský a sociální rozvoj celé naší planety. Pokud jde o přeshraniční charakter moří a oceánu, ten právě vyžaduje spolupráci na národní úrovni mezi jednotlivými vládami, aby opravdu tento rozvoj byl udržitelný. Jsou zde ovšem zásadní problémy. A té, ty se potýkají především s tím, v jakém stavu jsou naše oceány a moře. A ty jsou ohroženy nezvratnou změnou poškozením v důsledku klimatických změn, které jsou v mnoha oblastech již viditelné. A poprvé vidíme, že je zde propojení mezi klimatickou změnou a dopadem nebo stavem našich eh, moří a oceánů. To si myslím, že je opravdu historický aspekt, který bychom měli zdůraznit. Tato zpráva je strukturována v oblasti eh, jednak samozřejmě zprávy a řízení moří, zredukování tlaku v této oblasti, vytvoření určitých podmínek a posílení celého rámce reakce na problémy CO2, emise, námořní dopravu a zároveň vytvoření určitého rámce pro robustnější výzkum v této oblasti moří a oceánu. Moře a oceány samozřejmě trpí dopadem z, i ze strany CO2. Doprava v této oblasti potřebuje proto globální řešení a nesmíme zapomínat ani na problematiku odpadů, které mají dopad na veškeré moře a oceány na celé naše planetě. Musíme vytvořit inovativní mm, služby a zároveň posílit povědomí o našich mořích a oceánech a zdůraznit udržitelnou námořní modrou ekonomiku. Toto je samozřejmě i součást našeho obecného přístupu snaha o zlepšení podmínek moří a oceánu pro rok 2020. Dále je to iniciativa komise v oblasti odpadu a jiné iniciativy v boji proti Eh, odpadu v této oblasti. My jsme si samozřejmě vědomí těchto obrovských problémů a výzev a při jejich řešení potřebujeme lepší mezinárodní řízení a zároveň regionální úsilí, které by umožnilo implementaci partnerství těch hlavních zúčastněných stran. Toto bychom měli posílit jakožto součást celkové mezinárodní práce pro zlepšení a dosažení kvalitnější zprávy a řízení moří a oceánu. Partnerství. Partnerství to je něco, co je velice důležité v této oblasti a je zásadní pro dosažení lepší zprávy a řízení. Úplně na závěr bych rád poděkoval všem kolegům a kolegyním za pomoc při přípravě tohoto textu a zároveň výboru Envy jejich pracovníkům a sekretariátu EPP a nyní se těším na vaše připomínky a návrhy, které podle mého názoru jistě tento text ještě vylepší. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní stínový zpravodajuje. Takže nejprve za SAD, pan Velkan. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, pane Fario, děkuji moc krát za tento návrh zprávy, který eh, z mnoha důvodů vítám, eh, zejména eh, vzhledem ke sdělení komise o ochraně oceánu, které tato zpráva značně přiostřuje. Přesto bych někde šel více do hloubky. Evropská unie bude v, v říjnu pořádat konferenci, na níž je možné, od níž je možné se dočíst následující. Lidská činnost značně ovlivňuje oceány znečištěním, nadměrným rybolovem a globálním oteplením. To má závažný dopad na všechny. Je potřeba nová vize společně se silným závazkem orientovaným na činy. S tím mohu jedině souhlasit. Potřebujeme novou vizi a potřebujeme závazný silný eh, akční plán. K tomu patří i eh, lepší eh, systém mezinárodního řízení oceánu, což komisi zcela právem zajímá. Z těch ostatních priorit považuji za správnou prioritu mezinárodního výzkumu oceánu a otázky toho, jakým způsobem snížit zátěž na oceány. Myslím si ale, že v v té zprávě eh, eh, poněkud eh, chybí ta naléhavost tohoto problému. To si myslím, že bychom měli ještě zdůraznit a lépe se na to soustředit, pokud chceme i nadále hrát vůdčí roli, jakožto Evropská unie v ochraně oceánu. Myslím si, že se musíme také soustředit na ochranu oceánu konkrétněji. Já bych chtěl předložit několik návrhů v několika oblastech. Za prvé, Musíme lépe regulovat emise z lodní dopravy. V Hamburku eh, z regionu tedy, odkud já pocházím, eh, jsou už nyní emise dusíků z lodní dopravy vyšší než ze silniční dopravy. Eh, což, to, což znamená samozřejmě negativní následky pro zdraví obyvatel. A Eh, tato situace by se měla změnit do roku 2020. Přístavní města eh, stojí před tím problémem, že nemohou učinit sama žádná opatření, eh, protože jinak by porušila podmínky hospodářské soutěže. V, tom, v této oblasti potřebujeme evropská pravidla. Podle mého názoru je třeba, aby bylo povinné pro lodě, kteři, které jsou v přístavu, aby byly povinné používat elektrická zařízení, která jsou v tomto přístavu dostupná pro překládání Eh, kontejnerů. Na některých místech to eh, funguje takto s elektřinou. Eh, potom potřebujeme hlubší opatření pro emise oxidu dusíku, také u stávající flotily, tam je potřeba to zmenšit, je to technicky možné a pokud jde o normy, tak je to také ze zdravotního hlediska naprosto nutné. Pokud jde o emise dusíku nebo síry, myslím si, že v Evropské unii i mezinárodně musíme vytvořit rovné hřiště. Není jasné, proč například ve strategii ve, středo, ve středozemním moři pro 2020 je pětkrát více síry než v severním moři. Je potřeba lepší datový podklad a více výzkumu. Eh, můj druhý bod. Pokud eh, chceme posílit mezinárodní řízení oceánů, tak musíme zlepšit odpovědnost a eh, ambice mezinárodních lodních organizací. Musíme kriticky doprovázet plán z roku 2000, na rok 2018 o snižování emisí a myslím si, že musí být transparentní, kdo jsou lidé, kteří zastupují eh, členské státy v IMO a jaké mají zájmy. Také není podle mě možné, aby nevládní eh, organizace eh, nesměly se, těch, nesměli se těchto setkání zúčastnit. Potom modrý růst, o tom už tady byla také řeč. Modrý růst je nesmírně důležitý, ale nesmí to tak být na úkor životního prostředí. Evropský hospodářský a sociální výbor eh, o tom eh, vydal stanovisko, se kterým já souhlasím. Souvisí příliš velké riziko s využíváním přírodních eh, zdrojů a měli bychom tady používat princip předběžné opatrnosti a dávat přednost ochraně přírodních ekosystémů před hospodářským užitkem. Takže tam, kde technicky není možné chránit mořské zdroje, měli bychom od toho upustit. A e, to také znamená, že bychom e, měli zakázat e, těžbu v Arktidě, tak jak to ta zpráva také požaduje. Chceme také ale posílit energetickou unii a učinit pokroky v energetických zdrojích a jejich lepším využívání. A poslední, čtvrtý bod, to je přidaná hodnota Evropské unie. Tady igelitová taška, kterou někdo jen tak e, odhodí, nebo produkty e, z kosmetiky nebo hnojiva, e, to všechno v krátkodobé nebo dlouhodobém horizontu skončí v moři. A proto potřebujeme účinnou ochranu moře za účasti všech politických sil Musíme dlouhodobě úplně nahradit plastové produkty, musíme zlepšit oběhové hospodářství a musíme dávat pozor na to, eh, abychom, eh, vyplavo, abychom zmenšili vyplavování pesticidů ze zemědělství do moře. Eh, zase mohu dát příklad ze své vlasti, z těch mokřadů, které jsou světovým dědictvím UNESCO, ty také trpí znečištěním. Takhle to dál nejde, já už končím, pan, pan předsedo a vážení kolegové, myslím si, že zpráva jde správným směrem a e, musíme se na ní shodnout. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní ostatní stínoví zpravodajové. Jelikož jsme nestanovili žádný časový limit k prvnímu zpravodaji, tak to neudělám ani u ostatních, ale rád bych vás poprosil, abyste respektovali čas, který máme k dispozici a aby vaše příspěvky skutečně byly trošku časově omezeny. Za ALDE to bude paní Meissner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat Josebo Ignaciovi Fariovi za tuto zprávu. Je to nesmírně důležitá zpráva. Mohu s tím souhlasit, co říkal eh, zpravodaj, i s mnohým z toho, co říkal Timo Velken. Eh, Je eh, velice dobře, že v tomto jubilejním roce integrované mořské politiky Evropské unie, která začala v roce 2007, vzniká tato zpráva o mezinárodním řízení oceánů. Integrovaná mořská politika, eh, právě tak, jako bylo před deseti lety rozhodnuto, znamená, že chceme rozvíjet potenciál moře, ale udržitelně, opatrně, tak, abychom zohledňovali také životní prostředí a abychom eh, jednali vyváženě a eh, aby v podstatě se eh, nedělalo nic špatně. A eh, to je, se naprosto správně musí dále rozvíjet, jednak modrým růstem, Eh, to už to bylo zmíněno. Víme, že oceány jsou nesmírně důležité pro budoucnost lidstva, eh, žijeme na modré planetě eh, a lidstvo se rozrůstá, za deset let bude lidí mnohem více a budou oceány potřebovat jako zdroje. Ne z důvodu klimatických, ty jsou také důležité, ale také z důvodu zdrojů, surovin, modré biotechnologie, energie, z mořských vln a tak dále. To, k tomu všemu lidé potřebují oceán a e, je potřeba, aby oceán byl zdravý. Musíme se pokusit ho ozdravit, abychom ho vůbec mohli udržitelně využívat. A také souhlasím s panem Velkenem, že když uvažujeme o novém využívání, musíme vědecky zhodnotit, jestli je to rozumné, anebo jestli by to zbortilo celý systém. To si myslím, že je správné a musíme na to dávat pozor. E, už jsme hovořili o, e, nám, o námořském, o, o mořním, mořském prostoru, to je důležitý nástroj, který máme na, inter, na mezinárodní úrovni a e, musíme se zamyslet nad tím, co můžeme dělat na mezinárodní úrovni. Evropa je na tom už poměrně dobře, pokud jde o moře. Musí toho ještě, ještě dělat mnohem více a musíme opravdu na mezinárodní scéně působit na to, aby e, e, pokročili s ochranou moří a s využíváním moří USA eh, tak trochu vypadly vlivem nového prezidenta a eh, já si myslím, že Evropská unie by teď měla hrát vůdčí roli. Máme mnoho mezinárodních organizací, IMO, OSN, eh, OECD, to všechno už je ve zprávě zmíněno a e, v New Yorku v prvním červnovém týdnu se konala velká konference o oceánech. Oceány se těší čím dál více zájmu. V říjnu se bude pokračovat na Maltě, jak už říkal pan Velken. A zcela rozhodující je také strategie pro plasty, e, která jde zcela tímto směrem. U plastů e, bych chtěla ještě chvíli zůstat. V Evropské unii máme určité cíle a já jsem včera četla článek v Guardian, který říkal, že každou minutu se prodá na světě milion plastových lahví, což by se mělo zvýšit o 20%. Není to především u nás, je to především v Ázii, kde je poptávka po čisté vodě, ale tam se to převáží i ze západu a tento trend neustále sílí. A v a pouze 7% z těchto plastových lahví eh, se recykluje. A eh, to, k tomu je potřeba o 75% méně energie než k výrobě nové eh, lahve. A z šesti největších procentů pouze 6,6% vůbec mají recyklované lahve v sortimentu. Například Coca-Cola, ta to jaksi neinzeruje, ale říká, že nyní chce změnit taktiku a v zemích, kde to jde, eh, chce eh, co nejvíce eh, používat recyklované lahve. To by byl první krok, ale zdaleka to nestačí. A ještě bych chtěla říct si něco k tomu, že se musíme zamyslet nad tím, že 80% toho znečištění v moři pochází ze souše a mnoho z toho pochází z domácností. Nad tím se musíme zamyslet a už, už budu končit. A právě u plastů je to rozhodující problém. Například eh, existuje stanovisko G7 k plastům, eh, na kterém se pracuje a my máme eh, mezifrakční interskupinu o ochraně moří, o politice moří, já ji předsedám a pokoušíme se s některými kolegy dostat toto stanovisko také do parlamentu, aby co nejvíce kolegů si uvědomilo naléhavost tohoto problému. E, potom u Horizont 2020 potřebujeme rozhodně e, dimenzi oceánů, Mission Ocean. E, to je potřeba, abychom více, aby, aby, aby přestalo platit, že víme více o vesmíru než o mořském dnu. Děkujeme. A ne, da, nyní máme dalšího řečníka za další politickou frakci. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. <clears throat> Já bych rovněž rád nejprve poděkoval panu zpravodaj za kvalitu této zprávy. Vy jistě víte, odkud já pocházím, jsme v podstatě nejvzdálenější náš region v celé Evropské unii, vlastně v tomto volebním okrsku. Je to takový nejvíce, řekl bych, námořní okrsek celé Evropské unie protože v podstatě vlastně se to týká všech oceánů, eh, včetně Antarktidy eh, a představuje asi 18 milionů čtvere, čtverečních kilometrů. To znamená asi tak polovina eh, ZPA e Evropské unie. No a toto, nebo tato oblast, tento region, tento okrsek dává Evropské unii určitou legitimitu a vlastně určitou autoritu v této oblasti, to znamená zasáhnout do této zásadní rozpravy, která se týká zprávy a řízení našich oceánů. Ano, to znamená, že tento charakter například v Pacifiku, v Indickém oceánu, v Karibiku, ale zároveň jsou to země, které, jak víme, byly kolonizovány. A víme velice dobře, jak moře a oceány byly zásadní součástí motivace v tomto dobývání těchto teritorií. A zároveň je obrovskému, obrovský potenciál, které to představovalo, pokud jde o bohatství oceánu pro náš lid. To představuje samozřejmě obrovské obavy z našeho pohledu, protože víme, že ten kolonialistický reflex starého světa, že tyto reflexy zde ještě pořád existují, především pokud jde o snahu získat nové bohatství. A proto si myslím, že je zásadní hovořit o mezinárodní správě a řízení oceánu. Toto je pro nás opravdu zásadní otázkou. Jde o otázku nesmírného významu pro celé naše lidstvo. Vy víte, jakou roli hrajou oceány, jako určitý motor v oblasti regulace klimatu a samozřejmě i celkových um, otázek um, teploty a tak dále. V současné době zde vidíme určitou kombinaci faktorů, které právě představují obrovskou, obrovský negativní dopad na tuto roli oceánu. My jsme se o těchto faktorech již zmínili, jednak jsou to demografické změny a veliký tlak, který z toho vyplývá. Zároveň jde o klimatické změny a další věc, hovořili jsme o modrém růstu a o bohatství oceánu. A právě v rámci těchto elementů, těchto prvků bychom si měli snažit jednat. Dovolte, abych zdůraznil jeden bod. Pokud jde například to o zaplavená území, tak my samozřejmě zde čelíme problémům a výzvám biodiverzity, pokud jde o šestou eh, vlnu vymírání eh, živočišných a jiných druhů. A právě v oblasti oceánu se blížíme tragické situaci, protože zde máme vědecké zprávy, které jsou opravdu pertinentní v tomto ohledu a hovoří o tom, že do roku 2050, pokud budeme pokračovat v tomto stávajícím rytmu, tak v podstatě nebude mít absolutně žádné mořské živočichy k dispozici pro komerční lov. A taková je situace a právě e, proto je zde důležitá zpráva, ochrana, mezinárodní ochrana a řízení a právě proto je důležité, abychom nějakým způsobem měli k dispozici právní základy, určitou legislativu a my jsme příliš vzdáleni nějakému právu, právu našich oceánů. A právě proto si myslím, že toto představuje pro nás obrovskou výzvu. Víme, že ty predátorské síly chtějí právě v této oblasti oceánu dále působit, pokud my nepřijdeme s určitými pravidly zprávy a řízení a pokud zde začneme uplatňovat právo a právní systém. A zde si myslím, že Evropská unie by měla hrát důležitou roli. Často hovoříme o tom, že světová zpráva oceánu je příliš fragmentována, nečitelná a neefektivní. Je to pravda. Rád bych hovořil o důležitosti obnoveného rámce této oblasti, protože, jak víme, tak celé je to založeno na e, úmluvách z roku 82, což je samozřejmě zastaralé. Potřebujeme to aktualizovat, potřebujeme mít více transparentnosti, koherence v tomto e, úsilí a globálně řečeno víceméně samozřejmě podporujeme návrh pana kolegy a přijdeme s určitými konkrétními ještě pozměňovacími návrhy, které by to mohly vylepšit. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní, pokud jde o stínové zpravodaje. Omlouvám se, já se vás neviděl. Paní Engstrom. Takže máte slovo, prosím. Já, víte, já budu vystupovat, budu zastupovat zelené. Děkuji, pane předsedo. My vítáme toto sdělení komise, protože zpráva oceánu je zásadním tématem, zpráva pana Fary je dobrým základem. My samozřejmě se budeme snažit to pouze z naší strany ještě trochu vylepšit, ale mám otázku na komisi. Pokud jde o snížení používání plastických um, igelitek v Evropské unii, tak si myslím, že jsme opravdu udělali veliký pokrok. Ráda bych poděkovala i radě a eh, komisi. Ovšem samozřejmě, že je zde i problém nerozložitelnosti igelitek, eh, oceán a tak dále. Mm, jak víme, tak eh, i když igelitky používáme pouze několik minut, tak eh, v podstatě v oceánu zůstanou navždycky, čili takové ty igelitky na jedno použití, to my samozřejmě nemůžeme podporovat. My vítáme ehm, i sdělení komise v tomto ohledu. Bude to takovým dědictvím do budoucna eh, ze strany předsedy Junckera, ale komise bude to mít dopad na naši budoucnost. A právě proto se chci zeptat, zda plánuje legislativu, pokud jde o řízení a snížení používání igelitek. Vidíme zde dobrovolná, eh, dobrovolné úsilí, které zatím bohužel nepřineslo kýžené výsledky. Komise, pokud vím, připravuje návrh strategie v této oblasti boje proti plastu a my skutečně doufáme, že to bude ambiciozní text, než vůbec dosáhneme nějakého oficiálního statusu. Pokud jde eh, o proces mm, schvalování, ten zatím ještě ani nebyl zahájen na straně členských států, proto chci zeptat, jakým způsobem chce komise zakomponovat do toho jednotlivé strategie a studie, pokud přístup již byl, hlavně ten přístup byl rozhodnut a dále je to těžba v hlubokých mořích. To je jedna z pěti priorit, pokud jde o naši strategii modrého růstu. Toto nás velice zneklidňuje, protože to představuje obrovský obrovské riziko pro udržitelnost této oblasti. Pokud skutečně zde máme udržitelné zdroje, proč komise podporuje tuto těžbu v rámci sdělení, jakož i strategii v oblasti modrého růstu. Ve společném sdělení komise hovoří o tom, cituji, že vytvoří hlavní směry v oblasti využívání přírodních zdrojů v hlubokých vodách EU a že se ale bude snažit samozřejmě eh, to rozvíjet na základě udržitelných zdrojů. Jakým způsobem to bude propojeno s regulováním v této oblasti, pokud eh, víme, tak to organizuje mezinárodní orgán pro tuto oblast a organizace OSN hovoří o tom, že tyto zdroje jsou nad rámec nějakých národních eh, jurisdikcí, že je to mm, společné blaho celého lidstva, že by mělo dojít k řízení této oblasti na mezinárodní úrovni a benefitovat by z toho měli všichni. Ovšem zná se, že tomu tak není. Pokud jde o tento orgán, který je zodpovědný za tuto oblast moří, vidíme, že bohužel asi jejich schopnosti pro efektivní řízení těchto zdrojů nejsou dostatečné. Proč komise nezahrnula žádné kroky, pokud jde o tento mezinárodní orgán? mořských oceánů, moří a oceánů. A nyní příklad dánská. Já skutečně nejsem na to moc hrdá, na to, co jsme udělali v tomto oblasti. My samozřejmě se snažíme v oblasti strategie boje proti e, znečišťování něco dělat. Dokonce došlo k legalizaci například i v Kadekatu, v této naší opravdu velice vzdálené oblasti, aniž by vůbec členové všech zúčastněných stran o tom byli informováni, proto bych byla velice ráda, aby komise opravdu upřímně hovořila o tom, co se děje v našich členských státech. Pokud se k tomu, pokud k tomu dojde, tak eh, o tom musíme být informováni. V Dánsku sice došlo k obrovskému tlaku, ovšem já si myslím, že by to neměla být pouze národní otázka, měla by to být evropská otázka a ne, aby se nějak skrývaly za nějaké tajemství. Toto musíme zlomit a komise by měla využít veškeré pravomoci v, tomto, v této oblasti, aby eh, prostě národní vlády nemohly postupovat tímto negativním způsobem. Děkuji. Děkuji pěkně. Ještě než dám prostor ostatním členům výboru, rád bych eh, požádal zpravodaje EHSV, pana Simonce, aby se zúčastnil diskuse a to během tří minut, prosím. Máte slovo. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já už jsem se dohodl se sekretariátem, že budu hovořit 2 minuty a 59 vteřin. Velice dobře vím, že jste se s tou zprávou seznámili a proto se ve svých poznámkách omezím. Když jsem hovořil se zpravodajem zprávy, ještě předtím, než se pustil do koncipování textu, tak jsme si uvědomili, že jsme na stejné volové délce, čili parlament i EHSV. EHSV tedy souhlasí se společným dokumentem, pokud jde o zprávu oceánu. Netřeba protýkat, že máme řadu komentářů a jedním z těch hlavních je tento. Jedná se o otázku naléhavosti. Jsme se toho vědomi a pan zpravodaj samozřejmě rovněž stanovil jasná, jasné lhuty pro komisi. Jsme přesvědčeni, že jak komise, tak vysocí zástupci se tímto tématem budou zabývat co nejdříve. Já bych ještě rád zmínil tři věci, které jsem v, té, v tomto návrhu zprávy bohužel nenalezl. Mohu poukázat na naše vlastní stanovisko a ty body, které, kterých si pan zpravodaj i stínový zpravodaj jistě mohli všimnout. Zde máme co dočinění s horizontálním tématem. Domnívám se, že se to týká úplně všech. Měli bychom implementovat eh, veškerá ustanovení a rovněž eh, navrhujeme aby ta posouzení, která by byla uspůsobena konkrétním odvětvím, eh, tak bychom si mohli vzít eh, příklad z oblasti zemědělství. Proč tak nepostupovat v oblasti oceánů stejným způsobem? Pokud se podívám na jako dokument eh, komise a váš dokument, tak si myslím, že bychom měli jasně vysvětlit, jaké jsou tady požadavky na dovednosti, odbornou způsobilost, školení. A dále bych, já bych rád tyto prvky akcentoval. Děkuji pěkně, děkuji také, že jste přesně dodržel stanovený limit. Nyní budou mít eh, možnost vyjádřit se členové výboru. Jako první paní Dali. Prosím, abyste se omezili na dvě minuty. Děkuji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Úvodem bych ráda poděkovala panu zpravodaji za eh, ty úvodní poznámky, které nám nabídl. Dovolte, abych se zaměřila na tři hlavní oblasti, které jsou eh, dle názoru mého a dle eh, stínového zpravodaje týma Velkona z SED je potřeba akcentovat. Jedná se především o otázku emisí a konkrétně emisí z námořních plavidel. Zde také sdílím názor mm, stínové zpravodaje, pokud jde o to, aby Evropský parlament zdoraznil eh, nutnost, aby v přístavech byly k dispozici elektrické zdroje. Tím se totiž umožní snížit emise v námořních přístavech a námořní pravidla tedy budou moci vypojit své motory a používat elektřinu poskytovanou přístavy. V těch přístavech elektrické zdroje jsou. Předložím pozměňovací návrhy, kde se také e, bude hovořit o využívání e, zemního plynu, poněvadž současná úroveň emisí e, z námořních pravidel v našich mořích je vysoká. Pokud by měl pokračovat stávající trend, tak eh, v našich eh, mořích eh, bude na tři tuny ryb jedna tuna odpadků a to již za deset let. Předložíme rovněž návrhy k iniciativám, které by měly řešit tento problém. A poslední poznámka se týká potřeby zdůraznit oblast výzkumu. Především vzhledem k tomu, že eh, snižování zátěže životního prostředí se týká rovněž politiky eh, prostoru Evropské unie. Je jasné, že politika prostoru EU má možnost eh, na pomoci dosahování cílů snižování zátěže životního prostředí. Měli bychom rovněž vyzvat Evropskou komisi, aby co Eh, nejdříve zajistila kapacity programu Copernicus eh, pro snižování skleníkových plynů, protože zde je také prostor pro eh, boj proti klimatické změně. Pan Florence, prosím také dvě minuty. Děkuji pěkně. To, co tady zaznělo, mohu podpořit. Dovolte, abych Eh, se ještě vyjádřil. Zdá se, že jsme teprve začali s legislativou, ale my ji vydáváme již 20 let v této oblasti. Eh, jestliže 80 odpadků v mořích eh, pochází z, z kontinentu, tak já se ptám, kde zaostaly členské státy v ochraně proti této činnosti. Jestliže si myslíme, že když bude něco na papíře, tak se tím to vyřeší, tak to je pouze iluze. Nic se nezmění, pokud nenajdeme odvahu, abychom eh, realizovali pravidla, která jsme přijali již před celou řadou let. Já si myslím, že skutečně nedojde k žádné změně venku, pokud se nezmění uvažování lidí. Já nechci teď po tolika letech eh, eh, potvrdit eh, XT dokument a poté pouze vidět, že se jeho obsah nenaplňuje. Když já jsem předsedal tomuto výboru, tak jsem tady pozval velvyslance států, které nedodržovaly naše dohody. Moje paní kolegyně Aukenová z Dánska eh, říkala, že tady musíme stanovovat nové cíle a poté zajišťovat jejich dosahování, ale to nestačí. Já si přeji, abyste se nemýlil od odhodu mého věku. Děkuji. Ik eh, ben helemaal er-, het mee eens dat we, uh, zeker de oceanen, dat we dat uh, veel aandacht voor moeten hebben. Maar... Děkuji pěkně. Je jasné, že musíme věnovat pozornost oceánům. Já bych se ráda zeptala na názor komise. Pokud je o znečištění, které je způsobováno zemědělskou výrobou, tak bych se ráda zeptala, jestli, odkud tedy pocházejí ty číselné údaje. Slyšela jsem, že těch problémů se znečištěním eh, z oblasti zemědělství je méně. Tady musíme pracovat eh, s fakty. Je tady otázka udržitelného rybolovu a adekvátního využívání námořních zdrojů a ryb. Eh, objevují se nové metody rybolovu, které by měly na pomoci správnému řízení rybolovu. A já si myslím, že používání těchto nových metod rybolovu budeme podporovat, protože některé z těchto iniciativ byly a jsou financovány z fondu EU. Děkuji pěkně. Pokud se už někdo další nelásí, tak bych rád dal slovo zástupci komise panu Papa Konstantinovi. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové tohoto výboru, Dámy a pánové, rád bych úvodem poděkoval panu Ferovi za předložení návrhu zprávy. Také bych rád poděkoval členům tohoto výboru za konstruktivní vyjádření. Je to vůbec poprvé, kdy Evropská komise a vysoký zástupce vydali politické prohlášení tohoto typu k tématu oceánu. Je to velký krok kupředu. Vzhledem k tomu, že zpravodaj a stínoví zpravodové Eh, akcentovali to, že se vše toto odehrává v mezinárodním kontextu a Evropská unie zde má možnost eh, uchopit se vůči role při řešení těchto problémů, jako je klimatická změna či udržitelný rozvoj a jeho cíle. Mezinárodní eh, zpráva oceánů je součástí našich závazků k agendě 20, 2030 Eh, především eh, v souvislosti s cílem udržitelného rozvoje číslo 14. Nedávná konference OSN eh, na téma udržitelných cílů se konala v New Yorku. Účastnili se zástupci komise i Evropského parlamentu a pan Ferreira byl v čele delegace EP. Na této konferenci se učinil výrazný krok eh, směrem k veřejné diskusi na mezinárodní úrovni o lepší ochraně oceánů. Evropská unie ohlásila závažné, eh, závažné závazky a jasným cílem je zachovat eh, tu dynamiku a angažovanost. 5. a 6. října na Maltě se uskuteční velká mezinárodní konference pořádaná Evropskou unii a tématem budou oceány. Vzdělení k řízení a zprávě oceánů jsme stanovili velice jasný program, který spočívá na, tří, na třech prioritních oblastech. První je zlepšení rámce mezinárodní zprávy oceánů. Tím zvýšíme své úsilí eh, pro podporu ratifikaci a efektivní implementaci nástrojů efektivní zprávy oceánů a velice uceleným způsobem a udržitelným způsobem budeme zkoumat, jak eh, zrealizovat eh, implementační dohodu UNCLOS. Pokud je o druhou prioritu, tak to je snížení zátěže působené lidmi na oceány. Chceme snížit tuto zátěž oceánů ať už je to klimatická změna způsobovaná znečištěním námořní dopravou a zajištění rozvanitosti. Třetí prioritou je posílení mezinárodního výzkumu a poskytování údajů a zde chceme uh, zajistit uh, poskytování větších uh, rozsáhlejších informací a využívání adekvátních technologií. V reakci na otázku pana Okena bych rád uvedl toto. Strategie nakladání z plasty bude připravena koncem tohoto roku a tato strategie pro plasty se promítne e, v revizi směrnice o obalech. A pokud jde o hlubokomorskou těžbu, tak e, ta se nepodniká v Evropské unii nicméně je zájmem celosvětového společenství. IA, ISA e, pracuje na kodexu pro hlubokomorskou těžbu. To, e, činnost tohoto fóra sledujeme. A pro nás jsou významné environmentální otázky a ty se na tomto fóru budou projednávat. Kromě toho komise rozpracovala řadu projektů ve spolupráci s akademickými institucemi a nadacemi Evropské unii na toto velice citlivé téma. Jedním z klíčových projektů je projekt MIDAS. Pro nás je klíčové toto. Veškeré akce v této oblasti, které souvisí s ochranou oceánu, ať už je to změna klimatu, odpadky, výzkum či bezpečnost, všechny v celku je potřeba řešit holisticky. Veškerá zátěž oceánů působí kombinovaně a proto je potřeba propojit také různá řešení. Uspějeme pouze tehdy, pokud eh, se spojíme s mezinárodními partnery. Je to totiž celosvětový úkol. Jednou z hlavních akcí, kterou toto sdělení nabízí, je vytvoření klíčových partnerství se zeměmi a to je akcentováno v eh, stanovisku, pardon, ve návrhu zprávy s pravdajem i stínovými zpravodaji. Ve svém sdělení jsme stanovili eh, eh, ambici uchopit se vedoucí úlohy v ochraně oceánu. Rada přijala své závěry o zprávě oceánů Dubnu a je to velice pozitivní signál, který směřuje jako předu. Věříme, že Evropský parlament i Rada jsou našimi klíčovými partnery v našem úsilí. Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně. A nyní vrátím slovo panu zpravodaji, aby řekl pár slov na závěr. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych především poděkoval všem kolegyním a kolegům za jejich vyjádření. Vše jsem si poznamenal. Samozřejmě ty obavy, které máme, jsou značné a tyto obavy se také obrážejí v mém dokumentu. Ten dokument eh, vychází z rozsáhlých diskusí s politickými stranami. Mí eh, kolegové eh, se hodně vyjádřili k tomu textu a budou v tom pokračovat. Ten text je nepochybně možné ještě zlepšit a vyzývám tedy k společné práci. Je tam několik klíčových témat, které bychom mohli zpracovat lépe. Mám řadu poznámek, ale samozřejmě Teď stručně. Eh, chtěl bych zdorazit pár věcí. Potřebujeme novou vizi. Jedno z nejnaléhavějších témat jsou emise z námořní dopravy, ale samozřejmě starostě nám působí veškeré emise. Jak jistě víte, byl jsem zpravodajem eh, na téma emisí z námořní dopravy. Doufám, že tento dokument nám pomůže věnovat se tomuto tématu ještě intenzivněji. Příští týden se účastním zasedání IMO v Londýně a bude toto určitě jedno z těch témat, které se na zasedání budou projednávat. Ještě jednou děkuji. Jak jsem řekl, mám tady spoustu poznámek, které se promítnou v pozměňovacích návrzích, které vám budu distribuovat. Takže tolik z mé strany, děkuji pěkně. Děkuji, děkuji vám, pane Fario. A nyní, jak to vypadá s časovým harmonogramem, pozměňovací návrhy 5. 7. 11. v Tranu se bude hlasovat 25. září, v Envy výboru 28. září a na plenárce budeme hlasovat eh, v rámci druhé říjnové plenárky. Ovšem to ještě není úplně schváleno, ovšem předpokládáme, že teda tam někde by mělo dojít k hlasování. Tím se dostáváme na závěr tohoto bodu našeho programu a budeme hlasovat. Jedná se o Evropskou strategii pro nízkoemisní mobilitu. Spravodajem je pan Zofuli. Všichni jsme připraveni, máte připraven před sebou i hlasovací seznam. Myslím, že to všechno funguje, takže začínáme hlasovat. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřicet osmička. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 68. Ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Dvojka, pro? Proti? Zdrželi se, Ověříme to. Končím hlasování. Přijete. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, ověříme to. Kompromis 17 ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. 75. 75. Pouze druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. Osmdesát a 200, a 70 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to odmítli, ale musíme to ověřit. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 11. Pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 95 vlastně nemusíme hlasovat, to je exkluzivní kompetence TRANu. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109. To vypadlo. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro. Prosím, zvedněte ruce pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. 117 pro, proti, zdrželi se. Stejné jako u předchozího návrhu, takže přijato. Dále je to kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 a 142 identické, takže pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, ověříme. 144 ověříme. Končím hlasování. Přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 200 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 19 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 208 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 210 pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, přijato. 213 pro, proti, zdrželi se, přijato. 215 pro, proti, zdrželi se, přijato. 216 pro, proti, zdrželi se, přijato. 217 pro, proti, zdrželi se, přijato. 218 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 246 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Kompromis 22. Ověříme. Dobře. 246. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 271 pro, proti, zdrželi se, přijato. 272 pro, proti, zdrželi se, přijato. 273 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 275 pro, proti, zdrželi se, přijato. 277 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to zamítli, ale musíme to ověřit. Hm, bylo to přijato malou těsnou většinou.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 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, ověříme. 35 ověříme. Končím hlasování. Přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato, stejnou většinou. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Blahopřejeme zpravodaji. A nyní ti, kteří nás chtějí nyní po hlasování opustit, prosím, aby tak učinili nyní, protože my budeme v naší práci pokračovat. A je to bod číslo 9. Je to zpráva kolegyně Grostet ohledně testu přiměřenosti před přijetím nové regulace povolání. Takže půl minutky dávám těm, kteří nás chtějí opustit. Určitě by vám více vyvolalo těch 30 minut. Dobře. Takže budeme pokračovat v naší práci. Zaměříme se na tento další bod, což je zpráva kolegyně Grostet, které tímto rovnou dávám slovo. Prosím. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Čili jedná se o návrh komise, která by chtěla vytvořit takový strukturovaný postup ohledně testu přiměřenosti před novou právní úpravou členských států, eh, pokud jde o úpravu regulovaných povolání. Já samozřejmě chápu, jak to komise myslela, měla jsem možnost se se zástupci komise sejít, ale i přesto mám pocit, že pokud jde o oblast zdravotnických profesí, o to, že je to opravdu nesmírně specifické povolání, má veřejnou misi a tak dále, musíme zúraznit důležitost tohoto povolání a že v tento návrhu směrnice to není dostatečně zohledněno. Proto navrhuji, aby došlo k vyloučení této a těchto profesí z aplikování této směrnice. V současné době členské státy na základě článku 59 smlouvy a směrnice, která se týká uznávání odborných kvalifikací, členské státy musí zajistit to, že opatření, která přijímají v oblasti ochrany určitých regulovaných povolání, že je to opravdu odůvodněné a nutné. To samozřejmě nespochybňuje profesi v oblasti, profese v oblasti zdravotnických eh, povolání, ty samozřejmě jsou součástí tohoto cvičení, to znamená uplatnění článku 59 směrnice uznávání odborných kvalifikací. I přesto mám pocit, že v podstatě mm, ta ex post, ten ex post dohled se změní na ex ante hodnocení systematického charakteru a to je podle mého názoru něco, co zkomplikuje celou tuto záležitost. Bude to příliš složité, příliš byrokratické. To znamená, to je věc, kterou nám velice často vytýkají celé Evropské unie a, unii a samozřejmě i komise. Komise se samozřejmě snaží vysvětlit, že jde o kodifikaci stávající judikatury, že chce kvalifikovat objasnit pravidla, aby nedošlo k nějakým nejasnostem v oblasti například i možnosti podávání, odvolání předsedům a tak dále. Já chápu tyto argumenty, ale i přesto v podstatě si myslím, že to vytvoří takové právní nejistoty a profese v oblasti zdravotnických eh, povolání by měly být, eh, na, to znamená přizpůsobeny nějakým konkrétním podmínkám na straně členských států, dokonce Evropský soudní dvůr to ve své judikatuře potvrdil. Nebudu se nějak prodlužovat, to jsem skutečně chtěla pouze stručně říci, že chápu cíle komise v tomto ohledu, ale zároveň víme, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly a právě proto pokud jde o pravidla článku 59 směrnice o uznávání odborných kvalifikací, mám opravdu pocit, že komise přišla s nesmírně komplikovaným postupem, který sice uvažuje o určitých výjimkách, například zdravotnických profesí, ale i přesto tento rámec je příliš omezující podle mého názoru. Komise na základě těchto návrhů v podstatě vlastně znemožní členským státům uplatňovat regulaci, pokud jde o ochranu těchto profesí zdravotnického charakteru, jejich uplatnění a založení na lokálních podmínkách. Právě proto bych byla velice ráda, kdybychom to omezili tímto způsobem a právě tyto zdravotnické profese z této směrnice vyloučili. Děkujeme a nyní to budou stínoví zpravodajové. Skutečně vás poprosím maximálně 4 minuty Paní Dalí za SAD je prvním řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Já tady zastupuji eh, Elenu Gentile, která je stínovou zpravodajkou k tomuto stanovisku a e, chtěla bych vás informovat o jejím názoru na toto stanovisko. E, nejprve chci poděkovat zpravodajce za návrh stanoviska. E, bereme na vědomí pozici zpravodajky, která chce výjmout zdravotnická povolání z rozsahu působnosti směrnice vzhledem k povaze této profese, která má plní veřejné poslání. Momentálně naše frakce zvažuje tuto možnost a probíhají diskuze a budou v naší frakci ještě pokračovat. Faktem je, že směrnice o e, profesních kvalifikacích také stanoví požadavky e, proporcionality a lékařské profese jsou tam zahrnuty. Takže to, co zpravodajka navrhuje, by byla e, výjimka z těch argumentů, které jinak předkládá. Uvědomuji si také, že zastřešující evropské organizace, které obsahují i zástupce zubařů, souhlasí s tím, aby zdravotnické profese v této směrnici byly. A pak, pak jsou tu další směrnice, jako směrnice o službách, které je vyjímají z důvodu bezpečnosti pacientů a také z důvodu veřejného zdraví. A e, uvědomujeme si, že to je až doteď e, otázkou členských států a tato směrnice bude mít dopad na princip subsidiarity. Nicméně bychom se rádi zamysleli eh, nad eh, pozicí ze zprávy Šrak, která bude brzy hotová. Naše frakce bude podávat pozměňovací návrhy v tomto eh, ohledu, abychom se postarali o to, aby test proporcionality u této směrnice vedl k svému cíli a abychom naplnili naše ambice, které touto směrnicí sledujeme. Pozměňovací návrhy tedy budou brzy na cestě. Děkuji mnohokrát. Nyní za ALDE paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím za naší stínovou zpravodajku Ulrike Miller, která tu dnes bohužel nemůže být. Takže jejím jménem děkuji paní Grostet, v návrhu zprávy se hovoří o dvou tématech, které jsou z pohledu našeho výboru zásadní v návrhu komise. Zdravotnická povolání a hrozící další byrokratická zátěž. Omezení přístupu k profesím jsou důležité, ochrany, důležité prostředky ochrany veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. A proto eh, by tento výbor měl být poměrně jednotný. Směrnice o uznávání povolání eh, požaduje eh, test proporcionality při jehož implementaci, nicméně komise identifikuje určité nedostatky. Návrh, který máme před sebou, by se měl postarat o jasnější směrnici a měl by vést k lepší implementaci. Z pohledu tohoto výboru je ale třeba ještě eh, některých zlepšení na jistých místech. Za prvé, zdravotnická povolání nejsou klasické služby pacientům, kteří nejsou ani eh, konzumenti, ani eh, příjemci služby v, v ekonomickém smyslu což je potřeba zohlednit. A proto eh, si myslíme, že výjimka není nutně eh, nejlepším přístupem. Eh, říká Ulrike Miller a já s ní souhlasím. Nicméně ve frakci je potřeba o tom ještě diskutovat a vyjasnit si nesrovnalosti. Za druhé, směrnice by měla vést k lepšímu, k lepší implementaci testu proporcionality. Důležité proto je, aby eh, omezení přístupu k profesím, eh, které zavádíme z důvodu ochrany spotřebitele a z důvodu ochrany veřejného zdraví, nevedly k nadměrné byrokratické zátěži. Eh, kromě toho nesmějí být zatíženi ti, kteří už nyní dodatečně plní kritéria odpovědnosti. Tady jsou tedy potřeba určitá zlepšení textu, abychom pokud možno zajistili to, aby testy proporcionality byly sami o sobě proporcionální. Děkuji. Děkuji moc krát a dalším řečníkem je pan Ek z GUE NGL. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce za její návrh pokud jde o výhrady eh, u zpravodajky k zdravotnickým povoláním, musíme ještě trošku prohloubit diskuzi v naší frakci. Už ale teď eh, mohu říci, že 20 evropských zaměstnanců eh, působí v regulovaných povoláních, je to 50 milionů lidí a jenom z tohoto čísla je možné pochopit rozsah této zprávy a její sociální a ekonomický dopad. Jednotné používání používání tzv. ex ante testů proporcionality v celé Evropě eh, by se týkalo eh, zejména těch, kteří mají čerstvě dokončené vzdělání a kteří usilují o eh, profesní zkušenosti v jiné zemi, těm eh, by to přišlo velice k dobru, protože konec konců mobilita osob je v duchu Evropské unie. My tedy na jedné straně posilujeme Evropskou unii a na druhé straně podporujeme protekcionismus v některých členských státech nicméně eh, neopra, eh, neodůvodněné byrokratické bariéry při výkonu povolání je třeba eh, omezit. A to ale není v centru mých úvah. Pro nás je eh, důležité, že je potřeba posílit volný pohyb osob eh, po Evropě a k tomu patří eh, možnost zaměstnance vykonávat povolání v každém členském státě a to co nejjednodušeji. Jsem toho názoru, že jednotnější pravidla, pokud jde o národní požadavky, jsou mnohem lepší než současná situace. Děkuji. Děkuji a další je pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo. Eh, moc krát děkuji zpravodajce za její návrh zprávy a za ty tři pozměňovací návrhy. Já si myslím, že hlavní diskuze se povede o tom, zda chceme nebo nechceme výjmout zdravotní profese. A upřímně řečeno, my zelení jsme byli naprosto spokojení s původním návrhem komise a teď vidíme, že zpravodajka navrhuje výjimku čímž se zabýváme, ale máme k tomu několik otázek a možná, že zpravodajka by na ně mohla trošku detailněji odpovědět, abychom mohli definovat naši pozici. Protože za prvé je zcela jasné, jak už říkala paní Dalí, že existuje vazba mezi směrnicí o profesních kvalifikacích, kde zdravotní profese nejsou vyjmuty takže tady se vytvářejí dvě různé směrnice, v jedné zahrnutí jsou a v druhé ne. Takže nevytváříme tak trošku špatnou legislativu? A za druhé, nejsem si úplně jistý co chce zpravodajka e, touto výjimkou dosáhnout. Co přesně si paní zpravodajka myslí, že členské státy e, teď e, mohou dělat, co ta směrnice potom stíží, vzhledem k tomu, že je tam také článek 5 podle kterého členské státy mohou využívat námitky veřejného zájmu ke změně nařízení o profesích. Takže už článek 5 umožňuje členským státům eh, eh, to používat. Takže proč eh, bychom měli vylučovat jedno celé povolání? To by mě opravdu zajímalo, těším se na odpovědi zpravodajky. Co si zpravodajka myslí, že by potenciálně bránilo členským státům v tomto kreku, což nás nutí zavádět takovou výjimku? A ještě Závěrem mohu říci, že jsme poměrně spokojení s návrhem komise, takže pouze podáme pár pozměňovacích návrhů k článku 7, konzultace se stakeholdery a transparentnost a článek 9, ale to jsou jenom drobnosti. U toho zbytku jsme zcela spokojení s návrhem komise a těším se na diskuzi se stínovými zpravodaji a se zpravodajkou zejména o tom, zda vyjmout nebo nevyjmout zdravotní povolání. Děkuji. Děkuji. A teď eh, příspěvky poslanců výboru na tři minuty. Jako první pan Líze. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já velice podporuji návrh François Grostet. Myslím si, že v, mezi zdravotními povoláními panují, panují značné obavy z nadměrné byrokracie a já si myslím, že eh, François už odpověděla basu eh, Eichhoutovi. Eh, chceme zavést předběžné testy, tady se návrh komise nemění a zkrátka si nemyslíme, že by to, že by to odůvodňovalo to rozčarování a hněv, ke kterému to povede. E, není žádný, e, není žádný pádný důvod pro návrh komise a zpravodaj Andreas Schwab v hlavním výboru e, to vidí podobně a já si myslím, že když teď v rámci postupu komise se ukáže, že naše výhrady jsou neudůvodněné, tak se ještě uvidí a budeme se o tom bavit, ale já si myslím, že s tím tématem musíme zacházet citlivě a ve výboru Envy si myslím, že bychom měli podpořit návrh Francois Grostev tak, jak ho předložila. Děkuji, pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že celkově je třeba říci, že zdravotnická povolání jsou skupinou povolání, kde Eh, existuje určitá bariéra ve, výměnu, ve výměně pracovních míst v Evropské unii. To je třeba zdůraznit, takže eh, tady ten eh, návrh je pouze částečně odůvodněný. Jde tady o vzdělávání jak lékařů, tak pečovatelů. Já mohu říci příklad, který se mi stal minulý týden, nesouvisí to přímo s tímto návrhem, ale byl to italský lékař, který vystudoval v Německu, pak se vrátil do Itálie a teď má skládat závěrečné zkoušky v, Něm, v Německu, tam, kde studoval. Nicméně není zapsán v tamní lékařské komoře. To si myslím, že je absurdní. Právě u lékařských povolání bychom se měli přesně podívat na to, co je přesně odůvodněné. Vzhledem k tomu, jaká panují omezení a e, tady vlastně jsou e, omezení, které zabraňují působení na mezinárodním trhu a je potřeba se podívat na tuto kategorii a najít nějaké řešení. E, také vzhledem k tomu, že právě zdravotnická povolání jsou značně poptávaná a proto výměna pracovních sil by byla žádoucí a smysluplná. Děkuji paní Kadenbach. Děkuji vám. I já si myslím, že tak, jak to eh, předložila paní Grostet, že proto je celá řada dobrých důvodů, proč by zdravotnická povolání měla být vyňata. V naší politické skupině jsme o tom už několikrát diskutovali, eh, protože momentálně to vypadá, eh, jako by byla výhoda, že že na evropské úrovni by se tato služba zajišťovala lépe eh, v případě eh, textu, testu proporcionality. O tom budeme muset ještě diskutovat v příštích týdnech. Děkuji. A teď eh, dávám slovo komisi, pan Fron. Děkuji moc krát, pane předsedo, děkuji všem poslancům za jejich názory a jistě vás nepředkvapí, že Komise eh, je samozřejmě ráda za tu podporu a za uznání eh, mnoha poslanců a za ten názor, že zdravotní služby by měly být součástí návrhu. Eh, pan Líze chtěl, aby ho komise ujistila o přehodnocení své pozice. Já ho mohu ujistit, jak jen si přeje. My samozřejmě velice rádi půjdeme dál, bude-li to žádáno. Zdravotní profese jsou důležitou částí směrnice o kvalifikacích. Směrnice o kvalifikacích byla revidována v roce 2013 a zákonodárci, tedy i vy, jste zavedli eh, procedury a pravidla, jejichž cílem bylo, aby eh, regulace plnila svůj účel, aby byla proporcionální, technicky řečeno. Neboli aby plnila cíle, ke kterým byly stvořeny, což je zejména ochrana zdraví samozřejmě, ale aby nešla nad rámec nutného a aby nevytvářela zbytečné překážky volnému pohybu eh, mladých lidí, čerstvých absolventů, kteří chtějí vykonávat povolání. Eh, pro, eh, a tedy, tedy těm profesionálům samotným. Ta procedura, kterou zavedla směrnice o kvalifikacích, e, vznikla společně s členskými státy. Členské státy prošly v podstatě všechnu existující legislativu, skoro všechny, stále ještě jsou některé státy a některé profese, od kterých nemáme e, hodnocení proporcionality a patří, další patřičné informace, e, což se týká i zdravotních povolání. Informace, které tedy máme, i vzhledem k tomu, jaké pokyny jsme dali členským pokynům, abychom jim pomohli hodnotit proporcionalitu stávající legislativy. Tady zjišťujeme, že v mnoha případech, včetně zdravotních profesí, mají členské státy určité problémy a nechtějí nebo e, nemohou se řídit pokyny, e, které jsme udělili ohledně toho, co je to proporcionalita a jak e, má legislativa být jak má legislativa vypadat. Tyto pokyny se samozřejmě zakládají na velice pečlivém čtení a vysvětlování eh, výnos, výnosů soudního dvora. Soudní dvůr měl mnoho příležitostí proskoumat proporcionalitu nařízení, což soudní dvůr dělá i v oblasti zdravotnictví velmi často. My tyto případy pečlivě zkoumáme a snažíme se poskytovat členským státům potřebné informace což nevedlo k těm výsledkům, na které jsme doufali, jak jsem už říkal. E, vedlo to k tomu, že komise se rozhodla přijít s návrhem, který by zavedl strukturovanější přístup. Což stále nemění to, co jsme vykonali v oblasti vzájemného hodnocení. Je to založené tedy na e, jurisprudenci, takže e, to, co najdete v obsahu toho návrhu, je to, o čem už mnohokrát rozhodl soudní dvůr i pro oblast zdravotnictví, jak už jsem říkal. Nezavádíme v členských státech žádné dodatečné povinnosti. Chtěl bych jasně říci, co e, stanoví článek 59 směrnice o kvalifikacích a také Evropské smlouvy a sice, že nařízení e, musí být proporcionální a musí být odůvodněné veřejným zájmem. My tedy se snažíme e, pomáhat členským státům, tak trošku silou, vzhledem k tomu, že máme zkušenost s tím, že pokyny nefungují. Snažíme se jim pomoci, aby dělali to, co dělat mají na základě smlouvy a sekundární legislativy, včetně eh, legislativy o zdravotních službách. Jestli to znamená více byrokracie, my si myslíme, že ne. Všechny členské státy by tak jako tak zaváděly legislativu, aniž by se zamýšleli nad tím, jestli by plnili evropské právo, a jest, a, ale spíš jestli plní účel. A my se snažíme eh, o to, aby členské státy zaváděly legislativu na základě společného chápání pravidel. My nezavádíme proceduru, říkáme členském státu, udělejte to v rámci svých vlastních procedur legislativních, ale udělejte dělejte to eh, v širším kontextu. Použijte tato kritéria, zohledněte tyto faktory a hodnoťte podle standardů, které stanovil Evropský soudní dvůr. Takže žádná eh, další byrokratická zátěž. Nezavádíme žádnou zátěž ani pro osoby vykonávající povolání. Slyšeli jsme už od profesních organizací stížnosti, že je to příliš mnoho legislativy, která jim stěžuje práci. Ne. Tento nástroj znamená, že regulátor, zákonodárce se musí postarat o to, aby legislativa zůstala zůstala proporcionální a aby tím pádem byla ku prospěchu dotyčným povoláním. My těmto povoláním nestěžujeme život, my se jim ho naopak snažíme ulehčovat a dát jim více času na jejich skutečnou práci, kterou dělat musí, místo toho, aby museli řešit administrativu a byrokracii, kterou možná disproporčně zavádějí členské státy. Návrh také obsahuje celou řadu eh, pojistek nebo eh, možností pro to, aby členské státy mohli posoudit úroveň ochrany, kterou si mohou dovolit, aby mohli rozhodnout, jak chtějí regulovat, jak regulovat lépe. To všechno samozřejmě v mezích proporcionality, což je zcela normální a je to tak už dlouho. Takže nestěžujeme členským státům život, nepředjímáme žádný výsledek, nepředepisujeme, jak regulovat, pouze říkáme, až budete regulovat, podívejte se pořádně na to, jaký dopad ta regulace bude mít, podívejte se na to z hlediska proporcionality, a zohledněte kritéria Evropského soudního dvora pro vysvětlování toho, co proporcionalita znamená. To je jádro toho návrhu a jak jsem už říkal, nemyslíme si, že z toho budou plynout problémy pro zdravotní profese a domníváme se, že je naopak dobrý nápad je v rozsahu působnosti ponechat. A v případě, že bude potřeba zohlednit nějaká specifika, tak komise je ochotná text v tomto směru vylepšit. Děkuji vám. Děkuji, pane Frone, a teď dám slovo znovu paní zpravodajce Grostet. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. A ze se bych ráda poděkovala všem kolegům a kolegyním za jejich argumenty, názory, Jestli dovolíte, budu se snažit odpovědět na všechny ty otázky. Jsem nesmírně ráda, protože tato diskuze umožnila objasnit mnoho záležitostí. Nejprve bych ráda řekla jednu věc. Je to stanovisko zprávy výboru IMCO, zpravodaj pan Šváb. Samozřejmě, že několikrát jsem měla možnost se s ním sejít. A ráda bych potvrdila to, co řekl pan Peter Líze před chviličkou. Pan Šváb opravdu jde stejným směrem, to znamená vyloučení těchto zdravotnických profesí. Proč? To je téma, které se nám vrací. Já už jsem dlouho ve Evropském parlamentu a toto je záležitost, která se nám pravidelně vrací. Nesmíme zapomínat na to, co říkali i někteří kolegové ve svých vystoupeních. Tyto zdravotnické profese prostě nemůžou být považovány za jakoukoliv jinou profesi. Zdravotnický personál prostě to nejsou nějaké komerční služby, protože jde o veřejnou službu, veřejné zdraví, jde o profesi, která je nesmírně kontrolovaná na úrovni každého členského státu. My prostě nemůžeme přistupovat k této profesi podobně jako k ostatním službám. Toto je záležitost, na kterou nesmíme zapomínat. Druhá věc. Představuje to tudíž určitou specifickou kategorii. Komise nám řekla, že v podstatě se tím návrhem nic nezměním, tak v tom případě nemusí nic navrhovat. Proto bychom měli být velice jasní v tomto ohledu. Buď teda navrhujeme něco, co modifikuje záležitost a přichází s přidanou hodnotou, a pokud ne, tak to prostě nemá smysl, aby jsme takto zatěžovali naše občany a zároveň zdravotnický personál. Kolegové již o tom hovořili, představuje to obrovské důležité procento našich obyvatel. To znamená, že pokud nepřicházíme s žádnou přidanou hodnotou, tak proč vlastně vytvářet tyto otazníky v myslích našich lidí? My se již máme přece text, který je zde k dispozici na základě článku 59 směrnice o uznávání odborných kvalifikací je tato, jsou tyto profese regulovány. A když tam komise teda tvrdí, že se nic nezmění, tak se prosím podívejme na tuto směrnici uznávání odborných kvalifikací a článek 59. Na rozdíl od toho, co řekla komise, já si myslím, že to skutečně přináší velkou byrokratickou zátěž. Například článek 6, tím bych to ráda prokázala. Kolegyně ze strany zelených, kolega ze strany zeleného o tom hovořil. Ano, pětka již obsahuje ví, určité výjimky, ovšem je velice obtížné to prokázat, protože musíte dokázat to, že opravdu jsou restriktivní tato kritéria na základě článku číslo 6 a proto vás prosím, abyste se podívali na článek číslo 6, tam je seznám všech těch kritérií a poté se si můžeme říct, si skutečně teda chceme uplatňovat veškeré tyto otázky na tuto konkrétní, na tyto konkrétní eh, profese, to je nesmírně obtížné. Komise tvrdí, že tam nedojde k žádnému dalšímu postupu, že by použijeme stávající kritéria. No ale já si prostě myslím, že bude muset systematicky ověřovat všechny to věci, testovat to a v podstatě nějaký orgán se tomu bude muset věnovat. Pokud jde o vystoupení zástupců GUE, to mě trošičku překvapilo, že budou bránit liberalizaci v této oblasti. Samozřejmě, že svoboda etablování zde existuje, funguje, ale ráda bych řekla, to, že zdravotnický sektor to prostě není nějaká komerční záležitost, zde prostě nesnížíme náklady jenom protože dojde hospodářské soutěži, protože je to regulováno na straně členských států. To pr- profesionálové této oblasti, kteří jsou již vystaveni obrovskému administrativnímu administrativním zátěži musí vyplňovat miliony různých um, papíru, dokumentu, protože se to týká samozřejmě ochrany veřejného zdraví, čili když zde budeme mít nějaké další legislativní postupy, o kterých tvrdíme, že v podstatě nepřináší nic nového, tak si dovedete představit, jak je to zneklidní. To je právě to, co vytváří euroskeptický přístup v Evropě, protože jakmile vyšleme tento signál, že neustále přicházíme s novými a novými regulačními postupy, no abychom odůvodnili naši existenci, tak bych vám ráda řekla pozor, pozor, opravdu bychom měli být nesmírně obezřetní, protože legislativa v tomto a regulace v této oblasti, že existuje, umožňuje to členským státům určitou pružnost, a komise tvrdí, dobře, ale v některých členských státech to nefunguje. No a tak co uděláme kvůli těmto několika členským státům? Vytvoříme další pravidla, která budou mít dopad na všechny zdravotnické profese ve všech 27 členských státech. To přece není koherentní postup. Komise by měla přijít s nějakým hlavním směrem, hlavními směry a to by bylo mnohem účinnější. Samozřejmě, že budu spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji, podívám se na jejich pozměňovací návrhy a opravdu věřím, že společně dospějeme ke zdárnému konci a kvalitnímu textu. Děkujeme. Pokud je o harmonogram, tak eh, lhůta pro pozměňovací návrhy je 7. červenec 11 hodin. 28. září se bude hlasovat ve výboru Envy. 22. 22. listopadu se bude Eh, hlasovat ve výboru IMCO. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. A tím je podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů. Spravodajem pan Bas Eichhout. A nyní mu dávám přímo slovo. Prosím, pane Eichhoute. Děkuji, pane předsedo. Zde se jedná o část zimního balíčku předloženého komisí na konci loňského roku. Víme, že to je poměrně rozsáhlý balíček, který se týká energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a tržního designu. A v rámci této zprávy má tento výbor exkluzivní kompetenci, pokud jde o kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biomasu. K tomu se dostanu později. Jakožto výbor pro životní prostředí se budeme muset zabývat tématem podpory obnovitelných zdrojů a předložíme své stanovisko výboru ITRE, který je příslušným výborem. Otázka, jaký cíl si v oblasti obnovitelných zdrojů energie Evropská unie stanovuje. Jak jistě víme, tím cílem je 25 do roku 2020, což se nám pravděpodobně podaří dosáhnout, ačkoliv ne všechny země dosáhnou svých národních cílů. E, některé země, včetně mé, čili Nizozemská, se s tím potýkají. Otázka zní, jak poté podporovat využívání energie z obnovitelných zdrojů po roce 2020. Musíme si uvědomit, že směrnice o obnovitelných zdrojích po roce 2020 bude klíčová pro rozvoj zdrojů obnovitelné energie. Pokud bychom neměli toto směrnici, tak eh, by eh, nebyla možnost, abychom se tomto využívání energie z obnovitelných zdrojů v Nizozemsku vůbec věnovali. Ty cíle stanovené pro rok 2020 znamenají roční pětiprocentní nárůst podílu obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020. Pokud bychom se drželi toho návrhu komise 27%, což to by znamenalo, že pro roce 2020 se sníží tento pětiprocentní nárůst na jednoprocentní nárůst ročně po roce 2020. Takže ta míra využívání se bude snižovat, ačkoliv víme, že obnovitelné zdroje jsou stále konkurenceschopnější, což je smutné, když se podíváme na to, jak bude vypadat ten energetický profil pro roce 2020. A proto musíme předložit ambicioznější návrh. Dále bych rád zdůraznil, že tady nepochybně je k dispozici několik studií a zajímá vás jako FISu a z Vídeňského technologického institutu z, e, před dvou týdnů hovoří o tom, že pokud by ty cíle byly nižší než 35%, tak by to e, znamenalo divestice v Evropě do obnovitelných zdrojů. Předseda Juncker tvrdí, že Evropská unie by se měla stát lídrem ve využívání obnovitelných zdrojů. A pokud se chceme stát touto jedničkou, ale zároveň budeme uh, jaksi snižovat ty stimuly pro investice, tak um, tady na straně komise je něco špatně. Určitě komise, kdybych na to poukázal, poukáže na závěry rady z roku 2014, ale naštěstí, jakožto parlament, eh, nemusíme působit jakožto um, státní úředníci um, sloužící komisi. Správným eh, stimulem pro investory by pravděpodobně bylo, pokud bychom ten cíl stanovil na 45 a tento cíl je dosažitelný pokud bychom stanovili cíl efektivního využívání ve výši 40 Pokud se podíváme na konsistentnost toho balíčku, tak se zdá, že 40 efektivního využívání a 40 jakožto podíl obnovitelných zdrojů energie je ten správný mix a právě proto zpravodaj tady navrhuje těch 45 pokud je o podíl obnovitelných zdrojů energie po roce 2020. Také budeme hovořit o tom, jestli se poté budou stanovovat cíle na národní úrovni. O to usiluje výbor ITRE. A já si také myslím, že je zapotřebí, aby si jednotlivé členské státy stanovily vlastní národní cíle. To bude hybnou silou pro inovace. Pokud jde o kritéria udržitelnosti eh, biopaliv a biomasy, kolik ještě mám, pane předsedo? Už jenom minutu, tady se <laughs> jedná o poměrně významnou diskusi. Dobře, tak dvě minuty máte. Aha, takže dvě minuty. No dobře. Teď už nám utíká čas, takže musím zrychlit. Já jsem se domníval, že na to mám víc, víc času, protože se to čas zaslouží. Takže, pokud jde o diskusi k první generaci komise, Eh, navrhuje, aby to bylo zachováno na 3,8% jakožto strop do roku 2030. Já si myslím, že eh, tady eh, se nerozlišuje v návrhu komise mezi tou první a další generací bio, biopaliv. Já bych rád zdůraznil, že tento výbor právě nedávno přijal zprávu o nízkoemisní mobilitě a v kompromisu 20 se hovoří, že také chceme nepřímé e, změny e, ve vyžívání půdy. Takže bychom měli zdůraznit, že jsme tento e, program přijali. Dalším důvodem je, že my jsme chtěli vyloučit palmový, palmový olej eh, z biopaliv. My eh, nechceme, aby se palmový olej řadil mezi biopaliva, takže by bylo vhodnější zlepšit kritéria, eh, která zajistí, aby palmový olej vypadl z tohoto seznamu biopaliv VTO. a tím se nám uvolní eh, prostor pro lepší využívání etanolu, který přispěje k tomu 3,8% eh, stropu. Takže je potřeba tady rozlišovat mezi těmi dobrými a špatnými biopalivy a je tady také lepší prostor pro biopaliva, která plní kritéria nepřímého, nepřímé změny využívání půdy. Pokud je o pokročilá biopaliva, tak zde se domnívám, že pokud se podíváme, jak bude v budoucnu vypadat doprava, tak tady musí být eh, rovná konkurence mezi elektrickým pohonem a biopalivy v oblasti dopravy, protože víme, že pro přepravu osob, ale také pro těžká nákladní doprava je tady otázka, jestli tady bude prostor pro využívání biopaliv anebo pro elektrický pohon to nemůžeme řídit odsud. Takže já navrhuji, aby ten eh, cíl by měl být 6,8%, aby tady byla rovná konkurence eh, pro biopaliva a elektrický pohon. Tím bychom dali jasný signál výrobcům pokročilých biopaliv, včetně letecké dopravy, protože pokročilá biopaliva se budou muset eh, využívat v letecké dopravě v mnohem větší míře. A pokud bychom oblast letectví do toho rámce zařadili, bylo by to dobré. Také bych rád zdoroznil, že známý, známá příloha 9 eh, si vysloužila řadu kritiků, jak z oblasti potravářský a dalších, kdy uvádějí, že my využíváme eh, tyto sloučeniny v rámci svých chemických aplikací a nyní se objevila objevily v, eh, tomto, v této příloze. A proto navrhuji, abychom ta kritéria nepřímých emisí zakomponovali tak, aby bylo zajištěno, že ty aplikace, které se používají v chemickém průmyslu, když se podíváte na tu kaskádu využívání, tak to tam patří. A potom, pokud jde o emisní kritéria, tak je zapotřebí zajistit, abychom eh, se věnovali také dalším produktům. Máme tady také biomasu a tento návrh komise je v tomto ohledu velice slabý, protože pokud je o například eh, dřevěné palety importované z eh, USA do EU pro využívání jakožto biomasy, nebudou, nebude vyloučen z eh, toho návrhu komise. Víme, že je tady ještě 50 biomasy a slyšíme, že těch cílů nebude moci být dosaženo. Takže bychom měli zajistit, že využíváme ta správná kritéria i pro biomasu a to je rovněž v té zprávě navrhováno. Takže musel jsem to zkrátit. Nevadí, končím. Děkuji. Vím, že to je velice významná debata, ale stejně si myslím, že se musíme držet eh, toho rámce, časového rámce, který máme pro své jednání. Takže jako první stínová zpravodajka za EPP, prosím. ostvarivanju ciljeva europske klimatske i energetske politike. Musíme mít na paměti také pařížskou dohodu. a z hlediska och- cílů ochrany klimatu si myslím, že Evropská unie se musí shodnout na cílech, pokud jde o obnovitelné zdroje energie. A rok 2030. Ovšem tyto cíle musí být realistické. Jsem toho názoru, že snížení objemu konvenčních paliv E, nebude tím správným signálem pro investory. Členské státy by měly podporovat využívání biopaliv e, až na úrovni 7 do roku 2030 a také, aby se e, zmírnily negativní dopady nepřímého využívání zemědělské půdy. No a nyní k oblasti dopravy. Je potřeba, abychom se také dohodli na cílech v oblasti silniční a železniční dopravy. Bude se to týkat všech typů paliva. A cíle stanovené do roku 2030 by měly být ambicioznější, než jak navrhuje komise. Pokud se podíváme na návrhy v oblasti s eh, potřeby pro období 2021 až 30, tak členské státy by měly být eh, možnost eh, rozhodnout o tekutých biopalivech a vůbec o palivech, která se budou spotřebovávat. Samozřejmě za samozřejmě s přihlednutím k tomu, jak jaký dopad to má na nepřímé využívání půdy. Myslím si, že by bylo dobré umožnit výjimky pro ty limity, o kterých hovoříme. My eh, dovážíme 60 krmiv. Jsou to geneticky modifikované produkty, které ovšem až tolik nechceme. Je tady také možné využít různé techniky produkce biopaliv, které se objevují. Já jsem pro ty cíle v oblasti biomasy, ale nemělo by to vést eh, eh, k administrativní a správní oblasti. Musíte mít také kritéria pro import biomasy. Evropská unie musí zaujmout eh, správný přístup eh, pro zprávu lesů a vzít v úvahu také eh, stávající legislativu a o tom budou také mé pozměňovací návrhy. Nyní stínová, stínový zpravodaj. Děkuji. Já souhlasím s Basem v tom, že se tady jedná o významné téma a že bychom měli mít dostatek eh, času na debatu. Eh, v určitých pasážích je to velice obtížný text a je zapotřebí se vyjasnit, kam chceme směřovat. Já sdílím východisko se zpravodajem v tom smyslu, že cíle komise jsou stanoveny příliš nízko. 27 do roku 2030, to není žádná změna a není to žádný jasný signál uh, hospodářským subjektům ani společnosti. Ty cíle musí být vyšší. Okolik vyšší, v, v tom se možná nevždy shodneme. Já jsem vždycky říkal, že cíle v oblasti klimatické změny po pařížské dohody eh, by měly být Eh, stanoveny tak, aby tam bylo minimálně 40% snížení do roku 2030. Ehm, jsou nejrůznější studie, ale každopádně eh, jsme proto, aby ten, ta míra byla 40 pro rok 2020 jsme měli určité závazné cíle na úrovni jednotlivých států a cíle na straně EU jsou mnohdy stanovány ještě ambiciozněji, ale ne vždy je Evropská unie jako celek schopná jich dosáhnout a proto je nezbytné stanovovat také národní cíle. Pokud se podíváme na obnovitelné zdroje, tak eh, si myslím, že jak eh, producenti, či ti, kdo zajišťují výrobu energie, tak spotřebitelé eh, se eh, tady ocitají na jedné loni. Pokud jde o vytápění a chlazení, tak k tomu se také musíme vyjádřit. Je potřeba ty cíle zvýšit, pokud jde o obnovitelné zdroje. Zde bude sehrávat významnou úlohu biomasa. Nicméně musíme se držet, kritérií udržitelnosti. Nesmíme dopustit, aby se biomasa používala pro vytápění. Nyní biopaliva. Já se pohybuji v oblasti životního prostředí již řadu let a vím, že před 15 lety to bio bylo ohromné moto, ale v poslední době se uh, vlastně uh, ten výraz bio spojuje mnohdy s negativními dopady. Musíme stanovovat kritéria udržitelnosti, musíme tím přispět k ochraně životního prostředí. A musíme se také dívat eh, na to, jak bude vypadat ten přechod eh, od první do druhé generaci biopaliv, ale jak to také vypadá v oblasti té první generace. Eh, bio, nafta a palmový, palmový olej jsou špatné a pokud o bio etanol, tak ty jsou neutrální a mnohdy i přínosné. Tak to bychom to měli koncipovat, své stanovisko. Zpravodaj navrhuje zvýšit ten, eh, ten podíl na 45 obnovitelných zdrojů a 40 efektivní využívání zdrojů. Nevím, jestli je možné to takhle přeostřit, ale eh, ta kritéria je potřeba stanovit, ani abychom tedy pro to období pro roce 2001 něco měli. Nyní k biomase. Zde souhlasím s tím. Vím, že eh, ta Belasa by měla vypadnout. Ist, eh, wie viel bürokratischen Aufwand wir erfordern, wenn wir auf 1 Megawatt pokud bychom všechna, všechna zařízení, která mají výkon větší než 1 MW, měla splňovat všechny certifikáty, tak by to bylo možná příliš přísné. Komise navrhuje 20 MW, já navrhuji 5 MW, protože těch zařízení, která nám způsobují problémy, těch je asi 300 v Evropské unii tak eh, eh, těch se to bude týkat. Tolik z mé strany děkuji, pane předsedo. From the east. A nyní za EKR paní Višněvská. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já si myslím, že tento návrh pana Váse je ambitný, je velice ambiciozní, možná až moc v některých částech a jestli dovolíte, nejprve bych se zaměřila na ceny jste se hovořil o takové typické strategii Evropského parlamentu, která podle mého názoru nikam nevede. Hovoří tam opravdu o nesmírně vysokých cílech, které nebudeme schopni dosáhnout v rámci této směrnice, protože členské státy se na tom nikdy nedohodnou. Poslední stanovisko Evropského parlamentu, pokud jde o cíle v této oblasti obnovitelných zdrojů, z minulého roku hovoří o 30%. Pan zpravodaj hovoří o 45% cílích. Samozřejmě, že tam jsou i cíle národní, na národní úrovni a s tím rovněž nesouhlasím dále. Zde kontroverzní záležitost, kterou vidíme v rámci celého tohoto stanoviska. A to je rozdíl mezi bioenergiou, která je spojena s zemědělskými produkty nebo lesnictvím a na druhé straně odpady nebo nějaké zbytky. Pan zpravodaj navrhuje právě tento druhý postup, to znamená využívání odpadu a v tom má pravdu do jisté míry. Určitě bychom mohli udělat mnohem více pro účinné využití těchto zdrojů, to ano. Ovšem, pokud jsem to správně pochopila, ten jeho návrh stanovisko bioenergie, která je spojena právě se zemědělskou produkci nebo lesnictvím po roce 2020 bude téměř úplně eliminována a s tím samozřejmě nemůžeme souhlasit. A dále je to návrh číslo 30. Zde se hovoří o tom, že od roku 2021 již nebudeme podporovat využívání energie ze spalování komunálního odpadu. To je samozřejmě úžasný cíl, ovšem je to reálné? Nemyslím si to. V mnoha zemích v současné době máme právě v těchto spalovnách mm, mnoho investic, nemůžeme je pouze nějak odstranit tyto možnosti, právě proto bychom měli lepším způsobem využívat tuto energii ze spalování. Samozřejmě, že to není vhodný způsob nakládání s odpadem, ale právě proto bychom se měli snažit o snižování tohoto potenciálu eh, využíváním racionálnějších metod. Vidím zde ovšem pozitivní aspekt. Těším se, že je zde návrh 36, na základě kterého budou země povinny podporovat nové technologie, například geotermální energie. Z toho mám opravdu velikou radost. Samozřejmě, že předložíme pozměňovací návrhy, které se týkají těchto problémů. Nezapomínejme na biopaliva a biomasu například. Děkuji vám. Děkujeme za ALDE, pan Hajtema. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já nejsem stínovým zpravodajem Ostrofe, je stínovým zpravodajem, kterého zastupuji. Rád bych poděkoval zpravodaji za skvělou práci. Pan stínový zpravodaj hovoří o obecných ambicích v této oblasti, o obnovitelné energii, že je důležité být ambiciozní s cílem splnit naše klimatické cíle. Samozřejmě, že o této ambiciozní úrovni ještě můžeme hovořit, ovšem my jsme vždycky podporovali 30% cíl do roku 30. Cokoliv nižšího je neakceptovatelné. Pokud chceme vytvořit legislativní jistotu a zároveň podpořit investice a technologický rozvoj v celé EU, chceme podpořit národní cíle v oblasti eh, obnovitelných zdrojů pod hlavičkou EU. Pokud jde o dopravu, trochu mě zneklidňuje a zároveň baví do jisté míry eh, to, co, co zde je zakotveno. Promiňte, toto jsem samozřejmě nepsal já. První generace bio v eh, paliv, udržitelná kritéria, luk, to všechno je něco, o čem jsme hovořili asi před deseti lety i například v rámci naší práce u i luk. Proto je důležité obrátit list u mnoha těchto otázek a snažit se postupně vylučovat tuto první generaci, aby to nemělo dopad na klimatické změny. Toto je dlouhodobý cíl. Podporuji přístup zpravodaje postupného zneužívání, využívání v této oblasti. Pokud je o biopaliva, pokud jde o návrh 9 eh, nebo dvojí počítání. Pokud eh, nechceme každých 5 či 10 let opětovně otevírat toto téma, tak toto skutečně není cesta před. Úplná změna směrování do budoucna by byla obtížná a jakékoliv změny v této oblasti musí být kombinovány s určitým dohledem. Probíhá mnoho diskuzí, pokud jde o zredukování eh, potenciálu v této oblasti. Já si myslím, eh, že téměř všichni bychom zde s tím mohli souhlasit. Ovšem, co to znamená v praxi? V oblasti ILUKu této směrnice to prostě uvidíme. To bude asi pravděpodobně jedno, jedním z nejdůležitějších témat pro všechny frakce, včetně mé. Děkujeme, říká pan předseda. FDD e zastupuje pan Pelíči. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane předsedo, já podporuji zprávu pana Karta. My si myslíme, že Evropská unie by v oblasti obnovitelných zdrojů měla být opravdu pionýrem a chceme, aby došlo k splnění těch ambiciozních cílů. Fosilní paliva i pokud jsou využívána na základě odpadu by neměla být používána a zároveň žádná forma spalování by neměla být považována za obnovitelnou energii. To znamená, že bychom měli odstranit jakékoliv subvence v tomto ohledu, ať už je o fosilní paliva nebo spalování. Toto jsou postupy, které jsou v rozporu s oběhovým hospodářstvím. Evropská unie chce podporovat toto hospodářství. Solární větrné energie, úspory energii, elektrifikace v oblasti dopravy, to všechno by mělo dostat prioritu. Dále to je samozřejmě oblast vysokokvalitního inženýringu, který by měl hrát rovněž důležitou roli. A dále jsou to bioprodukty a odpad jiných procesů, které se nemohou využívat eh, nějakým odlišným způsobem. A právě proto ten seznam, stávající seznam těchto látek biopaliv, příloha 9 například. To nás překvapuje, protože tam jsou látky, které se mohou využívat pro jiné industriální účely. My si myslíme, že tento striktní princip a hierarchie v této oblasti by neměly být uplatňovány. Tradiční biopaliva v rámci ILUKu by měla být zohledněna, pokud jde o emise a ambiciozní cíle. Bude obtížné je dodržet, je zde mnoho lobbingu v oblasti fosilních paliv. Víte, jak jsou to mocné lobby, ovšem to by nás nemělo odklonit od alespoň 45% cíle obnovitelných energií do roku 2030 tak aby naše společnost skutečně v roce 2040 byla společností plně založenou na obnovitelných energiích. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to budou členové výboru. Každý bude mít k dispozici dvě minuty. A pan Balco bude prvním. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Evropská komise si uvědomila to, že 27 tento cíl v oblasti obnovitelných energií do roku 2030 nesplníme. Právě proto musí být tato směrnice revidována s cílem dosažení těchto závazků. S tím souhlasím. Evropský parlament navrhuje 30 To je podle mého názoru dostatečně ambiciozní. Pan zpravodaj by to chtěl dále ještě zvýšit a říká, no přeci můžeme udělat, co chceme, to je pravda, ale bylo by dobré, pane zpravodaj, mít nějaký realistický cíl, jež by byl dosažitelný. Obnovitelné energie, to je právě ten hlasí motor ekonomiky, zlepšuje se tím energetická bezpečnost, tvoří se pracovní místa, ovšem solární a větrná energie do jaké míry jsou bezpečnější než jaderná energie například. A dále jsou to čisté energie. Nesmíme zapomínat na to, kdo to bude platit. Když se podíváme na dokument Evropské komise, tak zjistíme, že do roku 2030, pokud budeme eh, ten cíl 27% implementovat, bude nás to stát 250 miliard eur. A toto je 1,5 krát více, než celoroční platby, které má EU k dispozici. To znamená, že pokud 27% bude stát tolik, tak 45% bude stát kolik, tak si to spočítejte. A my jsme environmentálním výborem našeho parlamentu. Vždycky hovoříme o obnovitelných zdrojích jakožto nějaké úžasné pozitivní věci. A, a já samozřejmě sice souhlasím s tímto cílem. Ovšem, kdyby jsme to chtěli ještě zambiciozně, tak by to byl tak obrovský nátlak na členské státy, které již nebudou schopny eh, s tím žádným způsobem pracovat. Čili toto je takový můj pohled. Děkujeme paní Jetermake na slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za tvrdou práci Samozřejmě, že je zde obrovský tlak, eh, snaha změnit návrh eh, Evropské komise. Pan zpravodaj je nesmírně ambiciózní ohledně splnění a dosažení cílů v oblasti nebo klimatických cílů EU. Ovšem Obávám se, že nástroje, které pan zpravodaj zvolil, zpomalí schopnost Evropské unie k dosažení těchto klimatických cílů. Například to kritéria udržitelnosti v oblasti obnovitelných zdrojů jsou příliš omezená, podle mého názoru. A ten cíl 45 to je samozřejmě ten konečný cíl, zatímco komise navrhuje mnohem nižší cíl. je samozřejmě dobré zvýšit naše eh, cíle a ambice, ale nesmíme zapomínat na všechny oblasti, například biopaliva. Tomu bychom se rovněž měli věnovat, chceme-li, aby celá oblast byla využívána řádným způsobem. Trochu nás to zneklidňuje, pokud jde o interpretaci udržitelnosti kritérií v této oblasti. Myslím si, že to zredukuje právě tu možnost využívání biopaliv do budoucna. Nová generace, nový typ biopaliv se již začínají využívat a CO2 emise v této oblasti jsou zásadním způsobem sníženy, jak víme. My potřebujeme první generaci biopaliv a jejich a víme, že dochází k postupnému odstraňování těchto, této první generace. Samozřejmě, že to nemůžeme udělat přes noc. Musíme podporovat eh, ty nejlepší technologie, výzkum pro dosažení další generace biopaliv. Ovšem to zároveň představuje jasná pravidla, která bychom mohli aplikovat v této oblasti ve Finsku, v mé zemi Jedním z cílů, jeden z těchto cílů je problematický právě proto, že není možné do toho zakomponovat úplně všechny ty oblasti, které by nám mohly pomoci dosáhnout stanovený cílů. Proto se domnívám, že by bylo dobré věnovat pozornost i například oblasti lesnictví, která ve Finsku začíná hrát čím dál tím důležitější roli. Obecně se přikláním k širšímu přístupu, pokud jde o obnovitelné zdroje v EU a dosažení e- cílu na evropské úrovni. Toto možná, co zde vidíme, není úplně nejlepším přístupem. Musíme nalézt řešení, která budou založena na fungování trhu. Bohužel velice často tomu tak není. A na závěr opravdu doufám, že mnoho z těchto dobrých, kvalitních argumentů a myšlenek budeme schopni prosadit. Děkuji. Děkujeme. Pan Líze je další řečník. Děkuji, pane předsedo. Jean-Claude Juncker předtím, než se stal předsedou Evropské komise, řekl, že by byl rád, kdyby Evropa hrála celosvětově vůdčí roli v obnovitelných zdrojích energie. A osobně eh, musím říci, že eh, když jsem návrh komise viděl, tak jsem byl zklamaný. Těch 27% to není nějak přehnaně ambiciozní, a především mi přijde jako škoda, že ten rámec toho, jak se má těch 27% dosáhnout, není zcela jasně popsán. Myslím si tedy, že musíme na návrhu komise pracovat, aby se trochu více přiblížil výroku Žána Kloda Junkra. Na druhou stranu se ale myslím, že u toho musíme postupovat realisticky a chytře. A proto musím bohužel říci, že návrhy Base eh, Eichhauta nemohu osobně podpořit. 45% to je příliš mnoho, to nikdy nebude fungovat. A přestože toho můžeme litovat, eh, protože parlamenty, eh, parlament zastává jinou pozici, ale myslím si, že národně závazné cíle eh, neprojdou. Musíme najít alternativní cestu. Také nesmíme ztrácet ze zřetele energetickou účinnost. A obnovitelné zdroje energie mají problémy. O biomase nemusím v tomto výboru hovořit, to je nám všem jasné a e, musíme se stavět k tomu, co, co navrhuje BAS poměrně kriticky. V mém volebním obvodu se e, diskutuje čím dál kritičtěji o větrné e, energii, která není neomezeně dostupná, ale musíme také vnímat konkurenční situaci, v jaké se nachází. Musíme tedy nastoupit jakousi realistickou střední cestu jakýsi takový eh, koridor, ten koridor, eh, který podle některých členských států může být i po 27%. Já si tedy myslím, že pokud eh, hovoříme o koridoru, pak musíme mít nějaký spodní cíl, minimálně 27% a pak můžeme jít výše na 30% nebo 33%, což plyne z některých výpočtů, ale myslím si také, že bychom měli lépe popsat způsob, jak toho cíle dosáhneme. A musí být jasné, co se stane ve chvíli, kdy začne hrozit, že cíl naplnit nebudem. A zejména e, členské státy, které se snažily, nesmějí být potrestány. K tomu jsou potřeba kritéria. Když, máme, kdy, když nemáme nezávazné cíle, tak při nejmenším by to chtělo kritéria, která Evropská komise může měřit. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Dřív. Děkuji vám, pane předsedo. Víte, já mám trošku pocit, že se naše stanovisko čím dál tím více objasňuje. Často jsme eh, na půli někde mezi ambicemi a, reálným životem. To, co pan Eckhout navrhuje, těch 45 podle mého názoru je něco, co budeme muset ověřit, abychom nalezli společnou budoucnost pokud je o pana Lízeho, eh, jeho návrh, to si myslím, že je racionální. To znamená nějaký minimální návrh, který bychom mohli dosáhnout a poté podporovat vyšší cíle, které by jednotlivé členské země byly schopny splnit. To je první záležitost. A dále ta první generace, to, co e, navrhuje pan zpravodaj, to je, myslím, správné. Hovoří, že musíme dělat rozdíl mezi biopalivy první generace, které mě mají dopad na iLook a ty, které na to nemají dopad. Já si myslím, že evropská zdroje biopaliv podle mého názoru plní e, tato kritéria, pokud jde o biopaliva, etanol a tak dále. Proč? Pod, proč to nějakým způsobem zdůrazňuje? No, víte, ta informace o tom, že redukujeme využívání biopaliv první generace, to je signál toho, že se z této oblasti stahujeme. A tak to bude odvětví, které se zabývá biopalivami vnímat. Samozřejmě, že pokud jde o zemědělství, pokud jde o udržitelný rozvoj. My víme, jak to tam vypadá. 10% představuje například ehm, obilí a jak splnit cíle v oblasti ozeleňování. Například ehm, cukrovka, to právě umožňuje tu rotaci jednotlivých ehm, plodin a umožňuje to zároveň i dosažení kritérie v oblasti udržitelného rozvoje a zároveň víme, že se jedná o surovinu pro paliva první, biopaliva první generace. A pan zpravodaj skutečně hovoří, že je zde jasný rozdíl, pokud je například palmový olej a evropské zdroje pro biopaliva. A to si myslím, že se setká s dobrou reakcí. Biodiesel z cukrovky tak to samozřejmě jde i o to, že zpracováváme bílkoviny. My například eh, o tom eh, nehovoříme v Evropě, pokud jde o GMO a zde vidíme úžasný zdroj. Z každé tuny máme 60 kilogramů biodýzlu a v té druhé části jsou právě zastoupeny bílkoviny a nesmíme zapomínat, eh, že je to propojené rovněž i s importem GMO a využíváním půdy. A dále je to sektor letnictví, pokud, letnictví, pokud je o využívání biopaliv. Podívejme se na Ameriku. Například využívání biopaliv v armádě. To je typ myšlení, který nám umožní se podívat na celou problematiku jinýma očima. A poslední věc. Jsem nesmírně rád, že chceme podpořit postavení spotřebitele, který může být i producentem energií. To vytváří určitou diversifikaci v této oblasti produkce a zároveň určité zainteresování spotřebitelů právě na těchto nových instalacích, které mohou posílit naše životní prostředí. Děkujeme. Pani Dali. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie eh, rozhodně nemůže ustoupit od ambicí do roku 2020, pokud jde o povinné cíle eh, pro obnovitelné zdroje energie a pro dopravu. Pokud chceme naplnit cíle COP21, eh, pokud chceme naplnit celkové cíle dekarbonizace, tedy 30% snížení emisí sek, v sektoru ETS eh, do roku 2030. Nicméně několik bodů bych chtěla zdůraznit a to proto, že je považuji za klíčové. Nejprve eh, je potřeba uchovat eh, povinné cíle do roku 2030 v obnovitelných zdrojích a v dopravě. Osobně by se mi líbilo, kdyby bylo zahrnuto i letectví do tohoto cíle, ale společně s tím musíme navýšit transparentnost ohledně typů biopaliv, které se dodávají eh, do Evropské unie i na národní úrovni, což eh, zatím chybí v současné praxi. Naprosto souhlasím se zákazem palmového oleje, nebo alespoň eh, stanovení posledního dne možnosti využívání neudržitelného palmového oleje k produkci biopaliv. Myslím si, že je potřeba podporovat eh, pokročilá biopaliva, protože ty mohou dlouhodobě hrát značnou roli v dekarbonizaci pokud bude jejich udržitelnost od začátku zajištěna. Hovoříme-li o nových eh, biopalivových produktech, tak ty musí být udržitelné a musí eh, investice do tohoto sektoru být udržitelné a spolehlivé. Potřebujeme tedy eh, pojistky ohledně kvality, pokud jde o pokročilá biopaliva. Já osobně preferuji silnou a jasnou definici pokročilých biopaliv, místo toho, abychom stanovili uzavřený seznam v příloze 9a tak, abychom také ponechali prostor eh, novým budoucím technologiím, které se mohou objevit na trhu. Dalším bodem je podle mého názoru to, že je potřeba eh, klást důraz na elektrifikaci. Eh, pokud jde o cíle do roku 2030, pak není eh, Eh, dostatečné hovořit o biopalivech v dopravě a v obnovitelných zdrojích, ale právě tak elektrifikace nám může v této oblasti pomoci. I pokud jde o splňování vyšších cílů do roku 2030. Elektřina je nejčistší palivo, které je v dopravě k dispozici, podle mého názoru, Eh, v dopravě osob, jako jsou eh, lehká užitková vozidla a další. Tohle je budoucnost. Musíme vytvářet pobídky pro elektrifikaci dopravy a v tomto ohledu také souhlasím s přístupem zpravodaje, který eh, požaduje silné multiplikátory pro elektřinu, ale nevylučovala bych eh, stanovení cílů pro obnovitelnou elektřinu, abychom tak vytvořili pobídky pro přechod k elektrifikaci. Samozřejmě elektrifikace nepřipadá v úvahu u eh, letadel, lodí nebo těžkých užitkových vozidel. To jsou sektory, kde budeme muset čím dál více v budoucnu spoléhat na biopaliva, a to biopaliva vyprodukovaná eh, způsobem šetrným ke klimatu a životnímu prostředí. Děkuji a teď dám slovo komisi eh, pan, pa, paní Paula Andreu Markeš. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobré ráno všem. Jsme s velkou radostí jsme eh, poslech, poslouchali dnes ráno o tom, jak je tato legislativa důležitá, jak je důležité zrevidovat směrnici o obnovitelné energii. Eh, Důležité je to nejen kvůli naplnění cíle, kterým je stát se světovým lídrem v obnovitelných zdrojích, ale zejména proto, abychom vytvořili rámec, který umožní členským státům dosáhnout vyššího podílu obnovitelných zdrojů, podle komise minimálně 27%, a to nákladově šetrným způsobem. Mezi různými opatřeními, e, která tato směrnice navrhuje, je eh, podpora dekarbonizace eh, sektoru dopravy a také posílení eh, evropského rámce udržitelnosti. Chtěla bych zareagovat, pane předsedo, na některé obavy, které zazněly během dnešních příspěvků. Nejprve, obáváme se, že pokud se pustíme cestou eh, penalizace bioenergie, tak bychom neměli zapomínat na to, že dnes je to největší obnovitelný zdroj. 60 celkové spotřeby obnovitelné energie v Evropské unii a očekává se, že biopaliva budou hrát značnou roli ve strategii Evropa 2020 a právě tak v klimatických a energetických cílech do roku 2030. Takže příliš přísná kritéria udržitelnosti by mohla mít závažný dopad na schopnost členských států dosáhnout nejen cíle 27%, ale i vyšších cílů, které navrhuje váš parlament. Zaznělo tu 35 nebo 45%. Dále pokud jde o lesní biomasu, hrozí nebezpečí, že vyloučení určitých typů lesní biomasy by nebylo ekologicky odůvodnitelné a ani technicky proveditelné. Udržitelnost biomasy se netýká konkrétních materiálů, ale spíše toho, jak se produkují eh, neboli jak jsou udržitelně spravovány lesy. Za třetí, e, použití e, kritérií udržitelnosti i na velice e, malé topné instalace, tak tady zpravodaj navrhuje kritérium jednoho megawatu, tak to podle našeho názoru mm, neúměrné vzhledem k tomu, jak, jaký bude dopad na životní prostředí oproti administrativním nákladům, které budou značné. Dále požadavky na energetickou účinnost 85% u e, eh, topných instalací eh, by v podstatě znamenaly, že všechna elektřina z biomasy by byla neudržitelná. A podle našich posledních čísel pouze instalace ve Švédsku naplňují eh, ty, tuto hodnotu. A konečně 75 eh, úspory emisí, eh, včetně faktorů ILUK na všechny eh, elektrárny na biopalivo, to by v podstatě odstavilo všechny nebo skoro všechny konvenční biopaliva, obil, obilná biopaliva do pěti let. Takže v podstatě tento návrh by vedl k tomuto výsledku mnohem dříve než co navrhuje komise. Děkuji vám. Děkuji a teď dávám slovo opět zpravodaji pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem kolegům za jejich příspěvky a za dobrou diskuzi. Jsem velice rád, že eh, mohu říci, že patrně sdílíme většinu cílů. To vypadá opravdu dobře. Eh, jenom bych chtěl říct něco konkrétně k té slavné příloze 9, která tu byla zmíněna poměrně mm, hodněkrát. Mluvil o ní pan eh, Leinen a také můj kolega eh, Hautema. To je takové trochu deja vu. Eh, já si myslím, že bychom se tím opravdu měli zabývat, protože na první pohled já vůbec nejsem nadšený z přílohy 9. je to velice neflexibilní způsob, jak podporovat pokročilá biopaliva. Musíme se tedy zamyslet nad tím, že když vytváříme cíle, musíme ponechat prostor pro to, aby nové produkty případně vstoupily na trh. Ale pokud chceme eh, určité eh, určitá řešení, přestože víme, že existují jiná průmyslová řešení už v této době, jak se vyhneme konfliktu mezi nimi. A právě z tohoto důvodu navrhuji, aby nepřímé emise což je jeden z těch návrhů, který tuto situaci řeší, byl zohledněn, protože mimo jiné u kritérií pro nepřímé emise mám na mysli pouze pokročila biopaliva. Když si přečtete tu zprávu, dá se to chápat i tak, že tato kritéria mají platit i pro všechny stacionární účely, ale takový, takhle to myšleno není. My to upravíme tak, aby bylo zcela jasné, že kritéria pro nepřímé emise se týkají pouze pokročilých biopaliv, kde máme cíle a kde víme, že existují e, další e, aplikace. Tady e, hovořím o, například o zvířecích tucích a dalších. To jsou různé další řešení, která musíme zohlednit. Pokud jde o iLook, tak ano, já tady opravdu vidím určité dežavy, ale chtěl bych zdůraznit, že stanovujeme cíle do roku 2030 a doufejme, že tentokrát je nastavíme správně tím, že nevytvoříme kritéria pro nepřímou změnu využívání půdy, nebudeme vůbec rozlišovat mezi současnými plodinami, a to si myslím, že je chyba, zejména proto, že parlament už několikrát říkal, že se chce zbavit například e, palmového oleje jako prostředku k výrobě bionafty. A myslím si, že e, iLook je způsob, jak toho dosáhnout. Ještě eh, ke kolegovi z ECR, který říkal, že už nebude spalování odpadu po roce 2020. Ne, to není pravda, já jenom říkám, že nechci, aby spalování odpadu bylo finančně dotováno. Jak víme, spalování odpadu, když se podíváte na hierarchii odpadu, je eh, jedno z nejneefektivnějších eh, použití odpadu. Na jedné straně eh, chystáme kruhové hospodářství a na druhé straně chceme podporovat spalování odpadu. Já si myslím opravdu, že to oběhové hospodářství bychom měli vytvořit správně. Já navrhuji jenom to, aby finanční podpora pro spalování odpadu, která vytváří nerovné podmínky, skončila. To je mým záměrem. A k lesnictví odvětví eh, bych chtěl zdůraznit, že eh, pokud se podíváte na toky odpadů, už eh, jsou i myšlenky ohledně toho, že už nebude žádné místo pro lesnictví, ale každopádně 50-60% pochází z lesnictví. Takže baví, bavíme-li se o tocích odpadu, pak se musíme bavit o lesnictví. A ještě k ještě k rašeliništím, eh, o kterých hovořila kolegyně z Finska, eh, tak eh, já o to mám velký zájem, protože v, ve Finsku jsou případy, kdy lesy jsou na rašeliništích. Je potřeba, abychom tomu nebránili. Patrně se, poku, po, se nám podaří tento problém nějakým způsobem odstranit. To je, myslím, velice jednoduché vyřešit, ale jinak pokud jde například o, o dřevěný prach, a, a opiliny, tak e, já vím, že finská média a e, lobbysté, kteří e, působí ve finských médií, médiích, jsou velice tvrdí. Já vás varuju, já čtu finská média, takže pokud na jedné straně se mnou chcete hovořit a na druhé straně mě líčíte eh, negativně ve finských médiích, tak eh, já mohu říci, že pokud, eh, pokud ve finských novinách budou nějaké nesmysly, tak já to zjistím a já to na vás vytáhnu. A ještě poslední poznámku k těm celkovým cílům. Pokud je o implementaci Paříže, tak tady jde o téměř dekarbonizovanou ekonomiku někdy v polovině století. Pokud nějaký sektor se může pohnout rychleji než doprava nebo letectví, pak je to sektor energetiky. A jedna z věcí, které nemusíme litovat v energetice, jsou obnovitelné zdroje. Když se podíváte na analýzu implementace Paříže, tak energetika by měla být bezuhlíková do roku 2040. Bezuhlíková, úplně. To je cílem Paříže. Takže 30 obnovitelných zdrojů v roce 2030 opravdu není implementace Paříže. Pokud chceme brát pařížskou dohodu vážně, musíme se vážně zamyslet nad těmi cíly a existují studie, podle kterých 45 znamená uh, úspornou cestu k dekarbonizaci uh, energetiky, která je pařížským cílem do roku 2040. Tak já teď patrně už brzo dostanu červenou hvězdičku a už tady je, to znamená, že musím končit. Takže já končím a velice se těším na práci na kompromisech se stínovými zpravodají. Děkuji a pokud jde o časový harmonogram, lhůta pro pozměňovací návrhy je 5. července v 11 hodin a hlasování ve výboru Envy očekáváme v říjnu. Děkuji moc krát za účast v této debatě a přesouváme se dále k dalšímu bodu, kterým je implementace evropských makroregionálních strategií. Spravodajkou je paní Biljana Borzán a já bych jí rovnou rád dal slovo. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, e, poštovane kolegice i kolege. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo milí kolegové, milé kolegyně. Já budu muset bohužel odejít před skončením schůze, protože běžím na letiště. Ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům, zpravodajkám, všem osobám, které vyjádřily názor k této problematice. Evropská rada v roce 2009 připravila právě cíle, pokud je o Balské moře a regionální strategie v této oblasti v roce 2011. To například byla další strategie pro Alpy v roce 2014. Eh, to byla strategie pro Jaderské moře a v současné době máme k dispozici čtyři makroregiony, které zahrnují 19 členských států Evropské unie a zároveň státy, které nejsou členy EU. Tyto strategie se zaměřují na spolupráci mezi jednotlivými členskými zeměmi a třetími zeměmi. Pokud jde o nalezení řešení, jež nemohou řešit státy na národní úrovni, právě proto potřebujeme přeshraniční, nadnárodní přístup. Evropská komise se snaží přijít eh, se zprávou eh, každé dva roky ohledně této makroregionální strategie a snaží se nalézt určitá řešení v oblasti pokroku při provádění těchto aktivit. Nesmíme zapomínat ovšem na specifika každé z těchto strategií. V roce 2016 první, eh, první zpráva v tomto ohledu byla publikována a výbor pro regionální rozvoj přišel ze zprávou z vlastní iniciativy. Zároveň jsme využili tyto informace v našem stanovisku eh, pro jednotlivé hlavní cíle, kterých se to týká. Jsem nesmírně ráda, že mám možnost eh, jako zpravodajka pracovat na této zprávě, především pokud jde o environmentální aspekty, jakožto důležitý prvek udržitelného rozvoje. budeme muset měřit cíle, které se týkají těchto eh, eh, našich hlavních směrů a zároveň mít tu určité reálné zdroje. Pokud jde o strategii Jonského a Jaderského moře, je to otázka především odpadu, námořního odpadu, určitá problematika především akvakultury eh, a zemědělství a využívání hnojiv v těchto regionech. Samozřejmě, eh, že se účastníci těchto strategií snaží řešit této, tyto ekologické problémy. Dále je to strategie pro eh, Dunajskou oblast, problém eh, povodní, které znamenají obrovský environmentální škodlivý dopad pro celou tuto oblast. Toto je, toto je doména, ve které rovněž se snažíme prosazovat spolupráci jednotlivých členských států na základě využívání synergetického efektu. Klimatické záležitosti jsou rovněž součástí této strategie. Potřebujeme využívat finanční prostředky především v boji proti klimatickým změnám. Po Baltí, Balské moře, zde vidíme ovš- velice kvalitní, možná nejlepší výsledky. Přesto musíme zvýšit úsilí věnovat větší energii otázce environmentální bojovat eh, proti odlesňování, proti znečišťování moří. Protože tato problematika a zároveň znečišťování půdy a ovzduší jsou součástí celé této strategie. Měli bychom přijít s určitými ekonomickými prioritami v oblasti cestovního ruchu například. A my vítáme všechny členské státy a jejich účast v těchto makro regionálních strategií a ve vytváření priorit v tomto ohledu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji pěkně. Nyní eh, pan Dafman za EPP jakožto stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, kolegyně Borzanová předložila zprávu, se kterou mohu ve větší míře eh, souhlasit. My jsme už takovéto strategie v Evropské unii měli a e, to je strategie, která se týká jednotlivých e, případů. Rada občanů Evropské unii e, se již na těchto makroregionálních strategiích podílejí. A proto je důležité zamyslet se nad tím, jak tyto strategie fungují a co přinášejí. Myslím si, že je nezbytné, zkoumat pozitivní efekty makroregionálních politik pro občany a zajistit, aby eh, se jich byli vědomi, což ne vždy je ten případ. Proto je důležité, že v té zprávě se hovoří o tom, jak se v nadcházejícím finančním období eh, eh, bude tato makroregionální strategie zakomprovává do rozpočtu. Samozřejmě není jediný zdroj pro makroregionální strategie a proto je potřeba zkoumat, jak v rámci stavecích programů, jako například eh, Horizon, Interreg a strukturální fondy, um, přiřadit těmto makroregionálním strategiím adekvátní význam. Nechci nyní opakovat to, co kolegyně uvedla. Existují nejrůznější makroregionální strategie, pokud jde o ochranu životního prostředí a udržitelnost, eh, které jsou eh, výjimečné a které nabízejí skutečně velké šance. V oblasti Alp, odkud já pocházím, je změna klimatu také významná, stejně jako významná je otázka udr- trvale udržitelné dopravy. Eh, Alpy jsou velkým rekreačním regionem a tam je samozřejmě otázka udržitelnosti zcela klíčová. Pokud je o financování mikroregionálních strategií, eh, tak je potřeba zkoumat eh, konkrétní projekty, které by měly být v rámci těchto strategií financovat. Takže na jedné straně máme k dispozici eh, určité fondy, u toho bychom měli zůstat. Já mám radost například z programu Interreg, eh, který působí přezraničně a eh, který by bylo také dobré zakomponovat vhodnějším způsobem do makroregionálních strategií. A pak tady máme nové finanční nástroje, jako například EFSI a měli bychom zkoumat, jak by mohli přispět eh, k realizaci udržitelných rozvo rozvojových projektů v rámci makroregionálních strategií. Jde o to, aby přeshraniční projekty eh, měly přednost. Myslím si, že eh, tím přispějeme k rozvoji makroregionálních strategií. To znamená, že udržitelné projekty a projekty na ochranu životního prostředí by měly být tímto způsobem nedělnou součástí makroregionálních strategií. Paní majstrová za ALDE. Děkuji. Já nyní zastupuji paní Ulrike Millerovou. která se bohužel nemohla dostavit. Chtěla bych jejím jménem srdečně poděkovat paní Borzanové za předložení této zprávy, respektive jeho návrhu. Makroregionální strategie jsou pro životní prostředí a ochranu životního prostředí významným nástrojem. Převažujícími problémy eh, najdeme v tom přezraničním eh, rozměru a tam je také potřeba hledat řešení. Máme čtyři eh, regionální strategie, Eh, které však eh, nepostačují. Nicméně v krátkodobém pohledu je můžeme podpořit. Do budoucna je potřeba zlepšit eh, realizaci praktických cílů. Pokud jde o budoucí směřování makroregionálních strategií v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, tak tady jsou dva důležité body. Tyto výzvy lze řešit pouze dlouhodobě a proto je potřeba zaměřit se na projekty a patrně je financovat. A při přidělování prostředků na projekty pro ochranu životního prostředí v rámci makroregionálních strategií je potřeba brát v úvahu eh, různá hlediska. Praktická realizace bude pouze úspěš, úspěšná pouze tehdy, pokud eh, se k tomu postaví veřejnost pozitivně příslušná opatření také musí ehm, brát v úvahu potřeby obyvatelstva, životní prostředí a klima samozřejmě musí ehm, být podporováno ruku v ruce s rozvojem ekonomiky. Tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji. Pokud se už nikdo nehlásí o slovo, tak bych rád dal slovo panu Onidovi, Onidovi za komisi. Děkuji, pane předsedo. Rád bych jménem komise poděkoval členům tohoto výboru za předložení tohoto návrhu zprávy, kterou považujeme za velice vyrovnanou. Můžeme ji podpořit. Je pravdou, že zpráva komise Eh, neobsahuje žádné konkrétní závěry. Samozřejmě ty závěry, které jsme předložili parlamentu, komisi a ostatním institucím, eh, pardon, radě a ostatním institucím, by měly um, být podkladem k debatě. Pokud je o návrh tohoto stanoviska, tak můžeme jej podpořit. Dovolte pouze drobnou poznámku. V bodě 7 zmiňujete zmírnění dopadů na klimatickou změnu. Možná by bylo také dobré zmínit aspekt adaptace, který je důležitý pro Alpskou oblast, ale jinak je to stanovisko skutečně vyvážené. Takže děkujeme. Já také děkuji. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 6. červenec, 11 hodin. V tomto výboru budeme hlasovat 28. září a ve výboru REGI proběhne hlasování 9. a 10. října. Očekáváme potom hlasování na plenárním zasedání v prosinci. Takže tím jsme dokončili tento bod pořadu jednání a Máme tady ještě dva členy výboru, kteří zůstali. E, příští zasedání jsou skutečně 10. až 11. července 2017, takže děkuji vám za účast a přeji ještě hezký zbytek dne.